Good morning, everybody. Dobré ráno. Přítomnost není nijak obrovská. Je to částečně kvůli tomu, že kolegové z EPP jsou v Helsinkách, ale přesto zájíme dnešní zasedání. Za prvé přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte žádné námitky, tak návrh pořadu jednání můžeme schválit bez změn. Žádné námitky nevidím, takže jsme tímto pořad jednání schválili. Pak mám pro výbor oznámení. Za prvé čeká nás seminář, který se týká mozku a nových přístupů k onemocnění mozku, který pořádá pracovní skupina pro zdraví Předsedat bude paní Ruisa pan Peterle a proběhne to 21. listopadu od 10 do 12 poledne. Všichni poslanci a poslankyně z výboru Envy jsou vítáni. Co se týče tlumočení, tak dnes máme tlumočení v 21 jazycích, kromě estonštiny, lotyštiny a irštiny. Webstreaming a elektronické soubory máme k dispozici. A nyní pro vás mám informace o probíhajících vyjednáváních mezi institucemi. Týká se to plastických výrobků a jejich dopadů na životní prostředí. Tady tedy probíhá velmi důležitá diskuse. První neformální trialog o návrhu plastových výrobků na jedno použití proběhl 6. listopadu v parlamentu. Parlament, Rada a Evropská komise se poprvé vyměnili názory na hlavní části pozic spoluzákonodárců. Následně proběhla rozsáhlá diskuse o řadě otázek, včetně opatření na snižování spotřeby, podle článku 4 a přílohy 1 části A, omezení umistování těchto výrobků na trh podle článku 5 a přílohy 1 části B, ale také o rozšíření odpovědnosti výrobce podle článku 8 přílohy 1 části E a opatření pro oddělený sběr podle článku 9 přílohy 1F. Technická úroveň prodiskutuje eh, veškeré pozměňovací návrhy a sladí názory na technické otázky. Druhý dialog proběhne 28. listopadu v Bruselu. A tím už se dostáváme k první dnešní rozpravě. Proběhne tedy Společná rozprava o provádění směrnice z roku 2009 číslo 128 EC o trvalou udržitelném používání pesticidů a také bude prezentována studie EPRS o provádění zprávy o trvalé udržitelném užívání pesticidů. Spravodajkou je Jitte Guteland. Nyní ke struktuře naší rozpravy. Nejprve dám slovo EPRS a požádám o prezentaci této studie. Poprosím o maximálně 15 minut. Pokud vím, tak eh, jste si ten čas rozdělili, ale vězte prosím, že dohromady máte 15 minut na tuto studii. A potom dostane slovo zpravodajka, která je přítomná, tak vítejte potom stínový zpravodajové a následně otevřeme diskusi pro další poslance či poslankyně z tohoto výboru, ale také z výboru Agri a PEST. Takže nyní má slovo EPRS, prosím, máte 15 minut. Děkuji mnohokrát. Nebudu zabírat příliš mnoho času. Děkuji mnohokrát zpravodajce a jejímu týmu za podporu během vypracovávání této studie a děkujeme také výzkumným pracovníkům z eh, konsorcia EIR a Arcadie International. Nejprve dostane slovo Daniel Traun a potom Helen Gorny, kteří tady prezentují tuto velice zajímavou studii. Danieli, děkuji. Dámy a pánové, s kolegyní Helen Gorny, jsme velice rádi, že vám dnes můžeme prezentovat výsledky této studie týkající se provádění směrnice o trvalo udržitelném užívání pesticidů, která má číslo 2928. After a short introduction recalling the... V krátkém úvodu se podíváme na přístup a metodiku této studie a potom se dostaneme k hlavním závěrům této studie a nakonec vám ukážeme určitá doporučení. Tato studie proběhla od března do září tohoto roku a bylo to vlastně následné vyhodnocení provádění této směrnice. Dívali jsme se na transpozici, používání a prosazování této směrnice s tím, že jsme se hlavně zaměřovali na zásadní prvky směrnice, které jsou potřebné pro snižování rizika, tedy osm hlavních principů integrovaného řízení pesticidů. Naše metodika byla dvoustupňová. Za prvé jsme provedli to, následnou, to následné hodnocení provádění směrnice podle standardních kritérií, tedy relevantnost, koherentnost, efektivita a účinnost a nakonec přidaná evropská hodnota. Dívali jsme se do literatury, ale kromě toho jsme také studovali národní akční plány, provedli jsme mezi úřady a mezi zainteresovanými stranami průzkum veřejného mínění a dále další pohovory. V druhé úrovni jsme se soustředili na tři témata. Za prvé harmonizované indikátory rizika a za druhé provádění směrnice se zaměřením na omezování a zabraňování využívání pesticidů v konkrétních oblastech. A třetí téma byl dopad pesticidů na pitnou vodu. Vycházeli jsme jak z literatury, tak z pohovorů a měli jsme vždy šest členských států na každé ze tří témat. Než se dostanu k výsledkům, tak mám ještě dvě předběžné připomínky. Za prvé chci říci, že tato směrnice se týká nové politické oblasti, která dříve nebyla regulována, takže národní akční plány byly nové pro většinu členských států. a následně tam byla určitá časová prodleva předtím, než se objevily konkrétní výsledky. Za druhé, dynamika aktérů. Za prvé, během posledních 80 let byla situace víceméně stejná. My jsme prováděli v této oblasti už v minulosti studie a zaznamenali jsme, že zainteresované strany a veřejné orgány v podstatě měly k tomuto stejný postoj posledních 10 let. A za druhé, zainteresované strany dobře odpovídaly na ty dotazníky, zatímco státní zpráva, tam už to bylo trochu horší. Nyní k závěrům. Nejprve tedy k relevantnosti. Cíl směrnice je stále platný a není potřeba v této fázi legislativu měnit. Nicméně některé nevládní organizace by tam rády zahrnuly ještě jeden cíl, a to snižování závislosti na používání pesticidů. Podle nich totiž tento cíl není dostatečně reflektován ve stávajícím textu. A stejné nevládní organizace říkaly, že společná zemědělská politika by se více měla zaměřit na prosazování integrovaného řízení pesticidů. Nyní ke koherentnosti. Nejprve jsme se dívali na právní koherentnost mezi různými právními akty EU. A tady jsme viděli, že tato legislativa je velmi konsistentní s dalšími právními rámci. Když jsme se ale dívali na prosazování a provádění, tak jsme tam objevili, že u nízkorizikových látek dochází podle nařízení 1107 2009 velmi pomalému schvalování. Což je věc, která už se objevila v jiných zprávách, především v nedávném hodnocení nařízení PPP. Další téma. Ve většině členských států u efektivity došlo ke zlepšení, Především co se týče školení profesních uživatelů a kontrol postřikového zařízení. Velmi málo konkrétních výsledků jsme ale zatím zaznamenali u cíle snižování rizika. Příliš málo členských států má kvantitativní cíle snižování použití či objemu anebo rizika u pesticidů a dopadu. Platí to především při provádění článku 15 této směrnice, tedy IPM. Tady jasně chybí nástroje pro měření pokroku a navíc zemědělci dostatečně nerozumí koncepci IPM. Nyní k efektivitě. Tady jasně chybí zdroje, jak lidé, tak rozpočet pro provádění této legislativy, s tím, že výjimkou zde byla Francie. Kromě toho také chybí prostředky na výzkum, který by vytvářel alternativní metody a produkty. A teď, co se týče propagace a rozšířování osvědčených praktik, Tady dochází k neustálému snižování rozpočtu a následně se snižuje kapacita pro poskytování poradenství jednotlivým zemědělským podnikům. A posledním kritériem byla přidaná evropská hodnota. Tady v podstatě existuje konsensus mezi respondenty, že členské státy by nedosáhly lepších výsledků bez úpravy na evropské úrovni. Směrnice umožňuje diskusi mezi členskými státy a komisi a následně se tedy združují znalosti a také dochází k většímu povědomí mezi profesionálními uživateli. Tedy po následném vyhodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům. Nejprve k rizikovým indikátorům. Tady Evropská komise pracuje na příloze 4 tedy harmonizovaných indikátorech rizika, dospěli jsme k závěru, že sedm indikátorů od těch běžných, popisných až po složitých eh, vzniklo v letech 2005 až 2015, s tím, že ve zprávě vyjmenováváme. Výzkumná práce v oblasti těchto ukazatelů se zpomalila během posledních pěti let a čeká se na schválení harmonizovaných ukazatelů rizika na evropské úrovni. Byl tady problém s nedostatečnou kvalitou a, a s jednotností údajů o používání pesticidů, což snižuje efektivitu těchto ukazatelů. Za druhé, snižování rizika v konkrétních oblastech, tedy článek 12. Omezení vyplývající z hodnocení rizika již fungují na základě nařízení 1107 a další omezení se stanovují na vnitrostátní úrovni či na regionální úrovni v některých členských státech a některé členské státy, třeba Francie a Belgie, zakázaly používání pesticidů ve veřejných prostorech. A i jiné členské státy o takovémto opatření diskutují. Také jsme konstatovali, že národní akční plány jasně nespecifikují přístupy, na základě kterých se má preferovat nízkorizikové, mají preferovat nízkoriziková a biologická kontrolní opatření v konkrétních oblastech. A poslední téma této studie se týkala dopadu pesticidů a nebezpečných látek na pitnou vodu. Probíhá sledování kvality vody, a to v souvislosti s rámcovou směrnicí o vodě, a týká se to nejenom fitosanitárních výrobků, ale i dalších nebezpečných chemických látek. Kromě toho se také vytvářejí na každou látku ochranné zóny v závislosti na jejím toxikologickém profilu. Nicméně členské státy iniciují poměrně málo programů, eh, které by zajišťovaly olesňování eh, oblastí, které přímo sousedí vodním zdrojům. Teď, co se týče socioekonomických a ekologických studií ke kvalitě vody a konkrétně kvantifikaci dopadu pesticidů, tak takovéto studie nejsou potřebné, protože v tuto chvíli nemáme dostatečnou metrologii. Hodnotit Prahy je asi nejlepší opatření, i když to nezaručuje znalost eh, skutečného dopadu pesticidů. Takže na základě těchto závěrů navrhujeme troj, troje doporučení. Za prvé, obecně zlepšit zprávu řádného provádění této směrnice. Národní orgány by měly sehrávat aktivní úlohu a neměly by se omezit pouze na kontrolu. Měli by se snažit aktivně prosazovat eh, uplatňování této směrnice v praxi. Členské státy by se také měly snažit o spolupráci mezi relevantními národními orgány v oblasti veřejného zdraví a životního prostředí a měly by koordinovat různá opatření, čili v úřady opatření potřebujeme více koordinace. A kromě toho je potřeba vyměňovat si informace s použitím nástrojů z evropské uh, úrovně. Třeba ERANET anebo NAP. Co se týče revize NAP, tak členské státy by měly dále rozvíjet kvantitativní cíle, které v tuto chvíli nejsou v národních akčních plánech příliš přítomné a kromě toho bychom tam také měli mít konkrétnější načasování oblast podle oblasti a to i v tématech, která směrnice neupravuje, ale které by mohly na pomoci k naplnění jejich cílů. Druhé doporučení se týká dalšího rozvoje IPM, Tady navrhujeme, aby jaksi se orgány zamyslely nad tím, že IPM nějakou dobu trvá, než se zavede a že by měli informovat širokou veřejnost v tom smyslu, že pokud změní ochranu ehm, pěstovaných rostlin, takže to je jaksi dlouhodobá investice, která si nevrátí za pár let, ale je to dlouhodobá investice. Takže je potřeba k tomu přistupovat také eh, podle agronomických, agronomických podmínek a podle jednotlivých odrůd. Programy, které budou fungovat ve Španělsku, nemusí být vhodné třeba pro Polsko. Je potřeba tedy vzít v úvahu i specifika eh, jednotlivých zemědělských oblastí. Například se zdá, že operační skupiny, které vznikly v rámci EIP kdy jsou právě dobrým přístupem pro vytváření takovýchto platform pro více aktérů. Platformy pro výměnu informací typu Eranet, o kterých jsem hovořil, by měly pomoci při eh, rozšířování příkladů svědčených postupů u provádění IPM. A teď ještě potřebujeme další výzkum a vývoj v oblasti IPM. Zatím v té oblasti neproběhlo dostatek eh, opatření a také potřebujeme nezávislé poradní služby, které zajistí, že zemědělci budou řádně informováni. IPM jde ruku v ruce se zvýšenými náklady a riziky, které by měly být zajištěny subvencemi, pojištěním a finančními motivy, tak aby tedy přecházeli zemědělci na IPM. Chceme-li se dostat dále, tak ještě máme další doporučení k měření pokroku. Musíme dále rozvíjet indikátory rizika na základě těch stávajících. Komise a členské státy by tedy měly doplnit rizikové indikátory vycházející z modelu a také jednotlivými popisnými indikátory, které ukáží veřejnosti, že dochází k pokroku. A v neposlední řadě by se členské státy měly soustředit na ambicioznější opatření v rámci sbírání údajů, tak aby se mohly Eh, vypočítávat eh, tyto ukazatele na základě úplných datových sad. Tolik tedy ke krátké prezentaci, k výsledkům tohoto výzkumu. Přečtěte si prosím naši zprávu, najdete tam řadu dalších zajímavých věcí a pochopitelně budeme k dispozici pro vaše případné dotazy. Děkuji. Thank you very much and also thank you. Děkuji mnohokrát a děkuji za dodržení časového rámce a nyní Eh, má slovo pan zpravodaj, paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za výbornou zprávu a za prezentaci, která tady zazněla, TPRM. Já tedy vás seznámím s naším návrhem, eh, vrátím se k celé řadě eh, věcí, o kterých hovořilo Pérez udržitelné používání pesticidů a směrnice, eh, která byla zavedena v roce 2012 eh, a je tam eh, celá řada aktivit, v rámci kterých by bylo třeba dosáhnout udržitelného užívání pesticidů, omezení rizik a dopadů na lidské zdraví a životní prostředí a podpora tedy integrovaného řízení IPM. Tato směrnice je tedy skutečně klíčová. Je to hlavní nástroj pro to, aby Evropa přešla k udržitelnějšímu zemědělství a udržela eh, odpovídající úroveň eh, produkce potravin a zároveň eh, omezila tedy toxické látky a jejich přítomnost v půdě. V rámci probíhajících reform, reform společné zemědělské politiky a Eh, procesu schvalování eh, pesticidů v Evropě. Eh, je třeba říci, že toto je vhodný časový rámec na to, abychom se podívali na to, jak členské státy provádějí tuto směrnici. Já jsem zaměřila tuto eh, zprávu a svoji práci eh, na tedy zjištění z, ze zprávy o hodnocení Evropské komise a rovněž eh, jsme měli k dispozici tedy vědeckou studii e PRS, o které tady byla řeč. Dnes tedy máme eh, ucelený přehled o stavu provádění eh, této směrnice. Členské státy dosáhly určitého eh, pokroku v některých oblastech této směrnice, ale celkový, celkový obrázek zdaleka není uspokojivý. Je tady obrovský prostor pro zlepšení a vlastně použití pesticidů místo toho, aby se snižovalo, tak se naopak zvyšuje a to od poloviny 90. let. A i přesto, eh, že jsou eh, na trhu nové eh, pesticidy, které lze používat v malých dávkách, tak i přesto došlo k celkovému nárůstu v posledních letech. Pesticidy sehrávají významnou úlohu v evropské zemědělské produkci. Samozřejmě zachovávají zdraví rostlin, ochrana proti různým chorobám. Nicméně je pravdou, že pesticidy rovněž mohou mít negativní dopady na lidské zdraví, ovlivňují ekosystémy a přispívají eh, ke ztrátě eh, biologické rozmanitosti, eh, především pokud jde o populaci mizu. Samozřejmě je třeba zajistit ochranu životního prostředí a lidského zdraví před chemickými látkami. Eh, Rezidua pesticidů eh, v potravinách jsou rizikem pro lidské zdraví eh, a v krmivu je to hrozba pro zdraví zvířat a ohrožení celého potravinového řetězce. Je nepřijatelné, aby pesticidy byly přítomny tedy napříč tomu řetězci v potravinách pro děti a je ta přítomnost je zaznamenána eh, v celé Evropě. Eh, musíme tedy používat eh, ta stanovená kritéria pro identifikaci pesticidů a tyto látky by na trh neměly být uváděny. Pokud je o udržitelné použití pesticidů, je třeba zajistit samozřejmě produkci potravin, která a do velké míry je závislá i na opilování hmyzem a e, tady je tedy hrozba e, v případě neudržitelného používání chemických látek, dochází e, k výrazným změnám v Evropě i v celém světě a je čím dál tím více jasné, že tady stojíme před obrovskou výzvou, kdy hrozí skutečný kolaps ekosystému a zroucení biodiverzity. V nedávné eh, době byla eh, vydána eh, zpráva, kde se hovoří o tom, že 60 savců, plazů a ryb je ohroženo a bylo vyhubeno od 70. let. U hmyzu došlo o pokles 85 procent, alespoň v Německu za posledních 30 let a e, věci e, to dávají do přímé souvislosti s použitím pesticidů v zemědělství. To je alespoň jeden z důvodů, proč k takovýmto změnám e, dochází. tak, abychom mohli pracovat udržitelněji i v následujících letech, je jasné, že nemůžeme pokračovat v tom intenzivním používáním pesticidů. Eh, pokud je o boj eh, proti škůdcům, eh, ten současný systém již není udržitelný. Časté používání pesticidů vede k rezistentnosti těchto škůdců a některé členské státy bohužel neuplatňují odpovídajícím způsobem pravidla nastavená ve směrnici. Je pravda, že došlo k určitému pokrotu, Eh, pokud jde o eh, rozstřikovací zařízení a tak dále, eh, zaškolování personálu, vyškolování, jak nejlépe rozstřikovat pesticidy. Nicméně jen malého pokroku bylo dosaženo v oblasti propagace alternativních přístupů, které by nahradily a vedly ke snižování pesticidů. Rovněž eh, tedy nemáme eh, jasně nastavené eh, kvantifikovatelné cíle. 21 členských států má tedy cíle 9 pro použití a snižování pesticidů. V některých členských státech máme tedy pokryty oba dva cíle a pouze pět členských států má pouze tedy ty cíle na vysoké úrovni v oblasti snižování pesticidů. A to není dostačující. A je tady tedy nedostatek kvantitativních eh, cílů eh, a harmonogramů v jednotlivých oblastech a to znamená, že je v zásadě eh, nemožné tedy hodnotit vývoj situace v Evropě. A většina akčních plánů ani neupřesňuje, jak dosáhnout takovýchto cílů a jak zajistit měření těchto cílů. Chybí nedostatečný eh, pokrok i v nastavování priorit, eh, pokud jde o řízení boje proti eh, škůdců IPM, což je takový klíčový bod, který pokrývá problematiku použití pesticidů i dalších oblastí a který by měl vést eh, ke snižování rizik na životní prostředí a lidské zdraví tím, že budou nastaveny priority eh, použití jednotlivých fyzikálních, chemických, biologických eh, metod boje proti škůdcům. Bohužel členské státy zatím eh, nepoužívají dostatečně principy eh, IPM, nemají jasně nastavená kritéria a eh, evidentně tady chybí osvěta či zemědělcům, nejsou nastaveny příslušné metody, které by byly v souladu s principy IPM. IPM má obrovský potenciál jakožto metoda, která by měla chránit spotřebitele a životní prostředí před škodlivým vlivem pesticidů a je velice důležité, aby členské státy začaly tento nástroj co nejdříve používat. Jeden ze způsobů, jak zlepšit využití eh, přístupu IPM, to je tedy ta cross compliance mezi eh, opatřeními IPM a přímými platbami v rámci SZP. To je eh, velice důležité téma, abychom vytvořili tedy motivaci k používání IPM. Naše zpráva poukazuje na to, že musíme zvýšit dostupnost alternativních produktů Eh, které jsou nízkorizikové. To by eh, přispělo k udržitelnému zemědělství a eh, dali bychom zemědělcům další varianty, jak chránit své rostliny a plodiny. To, že nedochází k využití těch alternativ, to není chyba farmářů. Eh, oni samozřejmě, jejich hlavním eh, cílem eh, je pěstovat plodiny, ale chybí tady dostatečná motivace tak, aby zemědělci mohli omezit použití pesticidů a mohli přejít k nechemickým variantám ošetření. Je tedy třeba posílit výzkum a inovace, tak abychom vyvinuli nové Eh, alternativy eh, boje proti eh, škůdcům a tím bychom snížili tedy závislost na pesticidech a měli bychom i nové varianty, nové přístupy, které bychom mohli použít. Další klíčový závěr se týká harmonizovaných ukazatelů rizika. I přes nastavenou povinnost článku 15 směrnice komise eh, stále nepřišla s harmonizovanými ukazateli eh, rizik, které by eh, tedy poměřily vývoj v této oblasti v omezení rizik a použití pesticidů a dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pouze díky těmto ukazatelům bychom byli schopni to poměřit napříč členskými státy. A konečně Vzhledem k tomu, že ten eh, formát zprávy je poměrně eh, omezený, já budu předkládat i eh, pozměňovací návrhy zahrnující další aspekty a budu se těšit na další pozměňovací návrhy od kolegů, budu spolupracovat se stínovými zpravodaji tak, abychom měli vyvážený výstup z naší společné práce. Děkuji vám. Děkuji. Vzhledem k tomu, že někteří eh, kolegové tady nejsou, tak dám slovo stínovému zpravodaji, pana Hejta. Děkuji. Já bych chtěla poděku- chtěl poděkovat zpravodajce za tu eh, zprávu. Velice se těším i na další spolupráci, eh, tak abychom nalezli společná řešení. Já tady nebudu opakovat to, co ji řekla zpravodajka. Mám pár bodů, na které bych se chtěl zaměřit z toho našeho úhlu pohledu eh, musíme mít skutečně eh, dobré eh, nízkorizikové alternativy. Měli bychom o tom hovořit v rámci Evropského parlamentu, jak používat takovéto alternativy a zavádět je co nejrychleji. Rovněž je třeba podporovat ten integrovaný přístup Eh, je třeba eh, to začlenit do nové společné zemědělské politiky. Mělo by to být eh, jako ekvivalent kozelenění. V rámci CZP máme velice přísné podmínky pro opatření pro ozeleňování a já bych byl velice rád, kdybychom se více zaměřili na tu výkonnost, na eh, splňování cílů a ochrana proti škůdcům, to je právě ten přístup eh, zaměřený na výkonnost a na dosažení eh, cíle, který bychom podporovali. Takže byl bych rád, kdybychom tady měli proporční přístup ohledně těch ekologických režimů a tady ochrana proti škůdcům do toho přesně zapadá. Eh, mít tedy širší eh, takováto ekologická opatření a eh, mít to méně zaměřené na ty jednotlivé přístupy, tak jak je to dnes. Pokud jde o integrované řízení boje proti škůdcům, ekologické inovace, technologické inovace, to je výborná kombinace dle mého názoru. Je třeba to zakomponovat a Eh, IPM je eh, samozřejmě i v rámci IPM někdy je potřeba využít chemických látek eh, pro ochranu půdy a my bychom se měli zaměřit na to, že pokud budeme používat jen velice omezené množství aktivních látek, tak to riziko možná bude nižší, než když budeme používat rizikovější aktivní látky v tom extenzivnějším rozsahu, takže e, i ten příslušný orgán se musí zaměřit na to, jaké je to konkrétní riziko. E, a ne pouze e, říci, toto je riziková látka, toto je méně riziková látka. Vždy je třeba se zaměřit i na ten praktický dopad. A pokud například používáte velice slabé dávky a velice efektivně, tak eh, někdy by to mohl být eh, dobrý argument pro to, eh, že se budou používat i látky, které jsou možná rizikovější. A to je asi vše. Děkuji. Nyní paní Hazenkamp. Děkuji. Pokud jde o pesticidy, jen velice stručně, vždy se to objevuje tedy v obdobném eh, kontextu je to takový eh, typický eh, doprovodný faktor intenzivního způsobu hospodaření. Dochází k neustálému nárůstu. Využívá se obrovský objem chemických látek a konkrétně pesticidů, což má dopad na životní prostředí, kvalitu pitné vody, zdraví zvířat, lidí, ohrožuje to Eh, biodiverzitu a ohrožuje to eh, bezpečnou produkci eh, potravin. Takže to je jen velice obtížně udržitelné, ale i tedy v této oblasti byl, byla připravena tato, tato zpráva Eh, která tedy eh, se kriticky zaměřuje na ty eh, jednotlivé principy, pokud jde o, to, o ty skutečně ověřitelné cíle používané členskými státy a zaměření se na přístupu, které jsou ohrožující pro životní prostředí. Je třeba tedy eh, přejít k udržitelnému systému produkce eh, potravin, eh, aniž by se tolik využívaly pesticidy, takže to téma je velice zajímavé. Já se velice těším na spolupráci se zpravodají, se stínovým zpravodajem, tak abychom měli udržitelnou zprávu. Děkuji. Nyní další členové výboru, či výbor Agri, a nyní paní Vigre. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, poděkovat paní Gutilan, protože eh, ta její zpráva je velice jasná, poukazuje na to, že je naprosto nezbytné snížit použití pesticidů a já bych eh, ráda upozornila kolegy eh, na studii, kterou jsme v rámci Zelených eh, připravili. Měli jsme asi 150 dobrovolníků z šesti evropských zemí a testovali jsme 30 pesticidů. A jako vzorek jsme si vzali vlasy. To je velice zajímavé, protože jeden centimetr odpovídá asi měsíční expozici. Dospěli jsme k závěru, že dva Evropané ze tří jsou kontaminovaní máme eh, v průměru eh, pesticidy asi na 60, eh, u 60% Evropanů, kteří byli testovaní. Ta situace je velice závažná. Můžeme říci, že celá řada lidí, kteří nejsou kontaminováni, ale i ti, kteří jedí organické země, produkty, tak jsou kontaminovaní. A například nalezneme fibronil, který je zakázaný Eh, zemědělství od roku 2017, ale já bych chtěla, aby eh, Tedy eh, v té zprávě bylo uvedeno, že ta kontaminace, to nejsou pouze pesticidy, ale například biocidy, protože fibronil se používá v rámci biocidů. A my jsme tady porovnávali například oce, který byl kontaminován na úrovni 1 a dítě na úrovni 3 a chlorpyrifos, eh, který je zakázaný v osmi členských státech, a například ho máme ve Francii a objevuje se skutečně na vlasech a to je produkt, který je eh, třeba zakázat. A mně by se líbilo, kdyby v té vaší zprávě bylo uvedeno, eh, a tímto uzavřu. Prosím, přečtěte si naši zprávu. Spolupracovali jsme se Štrasburskou laboratoří Tady eh, to byli eh, adolescenti mezi 17 a 20 lety, kteří jsou nejvíce kontaminováni, takže tady je to velice urgentní a pokud jde o ty eh, zdravotní dopady, jaký bude tedy obrázek Evropy? Obrázek Evropy je obrázek země, která nechrání svoje obyvatele. Máme stovky a stovky tedy pesticidů, celou řadu škodlivin, které se nachází na trhu, chlorpyrifos, který je karcinogenní, je Eh, na trhu eh, a další eh, karcinogenní látky, které skutečně na trhu jsou. Takže chcete zabít evropské občany? Eh, myslím, že tady je to eh, pojednáno eh, velice odlehčeně v těch vašich návrzích. Bylo by třeba říci, že třeba přistoupit k zakázání karcinogenních, mutagenních a dalších látek a musíme urgentně zakázat i pesticidy. A také bych chtěla, abyste zautočili na Evropskou komisi. Evropská komise měla poskytnout kritéria. Dobře víte, jak dlouho to Evropské komisi trvalo, teď ta kritéria máme nastavená a hovoří se o tom, že budeme minimalizovat eh, eh, rizika eh, endokrinních disruptorů. Dobře víte, že my jsme velice proevropští, ale musíme říci, že je třeba eh, dospět k tomu, že budeme lépe chránit eh, naše eh, občany. Ta zpráva musí být ucelenější, musí tady být společný přístup. Hovoříte o zemích jako Francie, kde dochází k snižování, ale já jsem francouzská a tam už léta říkáme zemědělcům, musíme snižovat spotřebu pesticidů, ale ještě za rok 2017 došlo k nárůstu pesticidů Přikázalo se snížit o 50% jedné látky a v roce 2017 došlo naopak k nárůstu. A proč došlo k nárůstu? To není chyba zemědělců, to, eh, to jsou odborové organizace v zemědělství, které tlačí Eh, tedy eh, zemědělce, aby používali pesticidy, protože eh, oni jsou přímo propojení s těmi nákupními organizacemi, které pesticidy nakupují. SZP, bylo by dobré hovořit o SZP. Nemůžeme souhlasit s tím, že SZP podporuje intenzivní zemědělství a intenzivní zemědělství to je využití pesticidů. Takže já mám pocit, že ta vaše zpráva přichází s určitým konstatováním, ale není nějak ofenzivní. A e, tak to my postupně všichni zahyneme. Když vidíte tu e, zdravotní e, potřebu epidemie a tak dále. A vy řeknete, na úrovni členských států by bylo dobré postupně snižovat. Nejprve ale musíme říci, že tyto pesticidy prostě zakážeme, musíme vyvíjet výzkum a inovace zaměřené na produkty, které jsou mnohem méně toxické, já nevím, já mám pocit, že tady eh, se stydím za Evropu, a když se podíváme na to, že se neustále zvyšuje podíl pesticidů v našem zemědělství a hovoříme eh, o udržitelném zemědělství. Eh, to zemědělství je udržitelné pro chemický průmysl. Tady hájíte chemický průmysl, ale to je tak asi všechno. Ta zpráva je v pořádku, ale musíme jít mnohem, mnohem dál. Skutečně je tady obrovská zdravotní potřeba, abychom šli dále. Děkuji. Pokud eh, se někdo další nahlásí o slovo, tak dám slovo tak pan Hajtama. Jenom stručná reakce na předřečnice, tak zakážete i alkohol? Short answer for the short question, please. Prosím o stručnou odpověď na stručnou otázku zákaz alkoholu, pokud eh, si dáte jednu skleničku denně, tak mohou eh, tam být antioxidanty, které jsou pozitivní pro zdraví. Ale můžeme zakázat alkohol u těhotných žen, ale nemůžeme říci, že když si dáte jednu skleničku alkoholu denně, že zemřete. Ale když vypijete skleničku nějakého eh, pesticidu, zkuste ho vypít a uvidíte, do jakého vás to přivede stavu. Nemůžete všechno házet do stejného pytle. Tak to myslím asi úplně nepatří eh, do tohoto tématu. Možná ještě poslední příspěvek od pana Balsa. Děkuji, pane eh, předsedající. Já bych chtěl stručně zareagovat na tuto špatnou otázku co s alkoholem? No všichni mají přece možnost se rozhodnout, zda budou alkohol konzumovat nebo ne. A u pesticidů, když si dáváte jídlo, které je kontaminované pesticidy, tak jako spotřebitel to ani nevíte. Nevíte, zda v těch potravinách jsou pesticidy, anebo nemáte možnost volby. Tak uh, myslím, že Teď ještě můžeme pokračovat v této diskusi, vidím. Začíná to být stále více vzrušující diskuse. Děkuji. Já jsem ze země, která je známá svým dobrým eh, vínem a nechtěla bych tedy rozhodně eh, alkohol zakazovat. Velice stručně k této otázce chtěla bych se zmínit o situaci v Rakousku protože naše země v současnosti předsedá Evropské radě a v mnoha oblastech můžeme jít příkladem, ale v mnoha oblastech také ne. Dochází k velikému nárůstu eh, biofarem. Obecně vidíme, že ale to nevede vždycky automaticky ke snižování eh, objemu pesticidů. Uvědomili jsme si, že eh, ten objem účinných látek zůstává stejný od 90. let. Za posledních 20 let i přes různé eh, agroenvironmentální programy nedošlo ke zlepšení. Naopak ten vývoj je spíše znepokojivý a to neplatí jenom pro Rakousko, ale i pro některé další země. Děkuji. Nyní eh, jménem komise vystoupí pan Owen Griffiths. Máte slovo. Děkuji. Děkuji zpravodajce a děkuji za prezentaci studie EPRS. Souhrn prezentace je v tom smyslu, že právní předpisy splňují svůj účel, jsou konzistentní s dalšími politickými oblastmi, ale jsou problémy s prováděním. Eh, dochází k prodlení s prováděním v členských státech, k, prova- k prodlení s opatřeními, které, mm, která přijímá komise. A já bych tedy chtěl poskytnout aktuální informace eh, o opatřeních, která přijímají členské státy a komise. V tomto okamžiku členské státy v současnosti jsou ve fázi revize svých národních akčních plánů Komunikujeme se všemi členskými státy, říkáme jim, že mm, očekáváme vylepšení národních akčních plánů, že očekáváme ambicioznější cíle, eh, lépe vyčíslitelná opatření, aby se ukázalo, zda ty cíle jsou plněny. Zatím 11 členských států předložilo revidovaný národní akční plán. Očekáváme, že další členské státy je doplní do konce roku a potom eh, znovu posoudíme národní akční plán, připravíme novou zprávu pro radu a parlament a doufáme, že v této zprávě už bude uvedeno, zda členské státy splnily očekávání, eh, která jsme vyjádřili. Eh, otázka harmonizovaného rizikového ukazatele nebo ukazatele rizika byla zmíněna v obou prezentacích. V současnosti máme harmonizovaný eh, ukazatel rizik. Eh, eh, vyvinuli jsme ho, diskutujeme ho s členskými státy prostřednictvím stálého výboru a pracovní skupiny pro řešení pesticidů probíhají eh, konzultace v rámci útvaru. Příští týden by měly být zahájeny veřejné eh, konzultace. V lednu by se v tom stálem výboru mělo o ukazateli hlasovat a potom by se to prezentovalo parlamentu. Takže zatím ještě ten ukazatel není úplně dořešen, eh, ale snažíme se získat souhlas členských států s tím naším návrhem. Pak tady byla tematika IPM Eh, otázka kritérií. Eh, tady sdílíme eh, vyjádřené obavy. Někteří říkají, že v revidované SZP by mělo být uvedeno i IPM jako podmínka. Potřebujeme ale nějaká kritéria, která půjde hodnotit, abychom byli schopni vyhodnotit, zda zemědělci splňují Eh, kritéria nebo ne. A právě v roce 2019 bychom na tom chtěli pracovat s členskými státy, pracovat na tomto eh, kritériu. Za tímto účelem eh, už vycházíme z předchozích výzkumných programů o IPM. Máme 14 školicích kurzů v členských státech, budou zahájeny v prosinci. Mm, tyto kurzy budou zahrnovat i návštěvy v Eh, zemědělských podnicích, abychom si v praxi ukázali, jak eh, se to může hodnotit a eh, na začátku příštího roku by pracovní skupina měla dokončit práci na tomto kritériu. Dále, nezávislé poradenství. To je požadavek, že by členský stát, každý členský stát měl mít poradenské služby pro zemědělce, kteří budou, nebo které budou radit zemědělcům i s IPM. Takže ehm, pokud chceme zavést takové toho hodnotící kritérium IPM, tak musíme zajistit i informovanost na těch nižších úrovních. Vzhledem k tomu, že ta otázka je velice složitá a nemám dostatek času, takže tím asi eh, skončíme. Možná bych ještě zmínil, že souhlasíme eh, s tím, že je třeba podporovat, propagovat eh, přípravky, které, které nejsou rizikové, Chceme také podporovat eh, biokontrolu v členských státech a chceme pomáhat členským, státem, členským státům s eh, propagací a s přístupňováním těchto přípravků s nízkým rizikem. Dále chceme eh, vůbec podněcovat členské státy k používání těch nízkorizikových přípravků když by se v členském státě používaly vysokorizikové pesticidy na základě nějaké výjimky, eh, tak by se to ehm, zohlednilo v, v nějakém váženém, váženém kritériu hodnocení. Když používáte vysokorizikový pesticid, tak eh, eh, vlastně tam ta váha bude vyšší, než když se používá nízkorizikový pesticid, takže měl by se hodnotit nejen objem, ale také míra rizika. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď dám ještě slovo EPRS, eh, e aby mohla zareagovat na diskusi a na návrhy komise. Děkuji. U všech těchto připomínek já jsem si nepoznamenal příliš mnoho otázek, možná jen reakce na paní Rivazy. Um, která hovořila o eh, nedostatečné eh, ambici eh, naší zprávy a jejich závěrů, pokud jde třeba o kontaminaci, zákaz nebezpečných přípravků a ukazatele rizika. My jsme provedli studii jakožto pozorovatele. Je to studie týkající se směrnice právního rámce pro používání pesticidů, zákaz nebezpečných přípravků Eh, to se týká nařízení 1107 o ehm, schvalování eh, přípravku na ochranu rostlin. To znamená, že toto, tato možnost zákazu eh, nebezpečných přípravků, to nebylo v působnosti naší studie. My jsme se jakožto pozorovatele dívali na to, jak se provádí směrnice a jak se provádějí ustanovení směrnice. Jedním z klíčových bodů této směrnice je to, že e, vlastně politické lhuty neodpovídají lhutám pro výzkum, pro inovace. Není dostatek výsledků v oblasti propagace nástroje Eh, pro integrovaný boj proti škůdcům. I když tyto alternativy existují, je třeba, aby vznikla jaký, jakési eh, nástroje, které nahradí chemické přípravky, ale tyto nástroje ještě nevždy existují nebo aspoň v mnoha případech je třeba je teprve vyvinout a to všechno zabere nějaký čas. Eh, takový by byl asi hlavní Eh, komentář eh, na tuto připomínku. Thank you. And... Děkuji. A nyní dostává slovo zpravodajka. Děkuji. Ještě jednou děkuji jak eh, komisi, tak EPRS za prezentace a za studii, která pro mě byla velice hodnotná. Mě celkem povzbuzuje ta dnešní diskuse na Envy. Myslím, že od vás, eh, kolegů, jsem dostala velkou podporu pro to, abych byla ambiciozní, abych eh, skutečně uh, brala vážně tyto otázky týkající se lidského zdraví, životního prostředí a abych se spolu s vámi zamyslela, co s tím můžeme dělat. Bude to silná zpráva, která napomůže provádění směrnice a tato zpráva by také měla doplnit nástroje, které jsou zapotřebí proto, abychom um, měli před sebou zdravější budoucnost, která bude prospěšnější uh, životnímu prostředí. Já jsem velice znepokojená situací, když vidíme, že hmyz vymírá kvůli intenzivnímu používání pesticidů. Uh, já jsem velice znepokojená, když slyším i o dalších živočišných druzích a celých ekosystémech, které jsou ničeny neudržitelným používáním pesticidů. Také jsem znepokojena a povzbudila mě ta dnešní diskuse, že kolegy to znepokojuje rovněž a to jsou důsledky na lidské zdraví, například pokud jde o endokrinní disruptory, u kterých musíme zajistit ochranu lidského zdraví. Takže děkuji mnohokrát za tuto diskusi ehm, a těším se na vaše pozměňovací návrhy a na diskusi se stínovými zpravodaji. Děkuji. Pokud jde o harmonogram, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 13. listopadu 2018 v 11 hodin na Envy eh, eh, se bude hlasovat 21. a 22. února, eh, pardon, ledna a na plenárce budeme hlasovat v únoru. Bude to únorové plenární zasedání 2019. Takže děkuji za tuto diskusi a přejdeme k dalšímu bodu, což je prováděcí zpráva k nařízení 1 lomeno 2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ní. E, naším naší spravodajkou je paní Karin Kadenbach. A já jí rovnou dávám slovo. Prosím. Děkuji. Nevím, jestli bychom si neměli vyslechnout EPRS, eh, e aby nás eh, informovala o zjištěních, nebo mám tedy začít já? Já Nejsem si jistá, jestli tady máme nějakou zprávu od ale pak pro případ potřeby můžeme dát slovo EPRS, ale navrhuji, abychom začali vaší zprávou a potom v rámci diskuse můžeme si vyslechnout další informace. Dobře, takže ještě jednou děkuji. Jedná se o prováděcí zprávu k nařízení 1 lomeno 2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ní. Je to stanovisko, které připravujeme pro výbor Agri na základě článku 44 jednacího řádu. Tisíce zvířat každý den v rámci EU i mimo ní se přesouvají na porážku a podmínky při přepravě mohou být velice rozdílné. Já bych chtěla poděkovat EPRS za studii na toto téma. E, ta zpráva poukazuje na pokroky i problémy a určitě do budoucna potřebujeme ještě zlepšení. Už v roce 2012 jsem byla stínovou zpravodajkou pro zprávu z vlastní iniciativy o ochraně zvířat během přepravy. Pro mě je zajímavé a zároveň smutné, že od té doby se mnoho nezměnilo a dnes eh, řešíme obdobné otázky jako tenkrát. Stále ještě se zvířata přepravují příliš dlouho, příliš daleko a v nepřiměřených podmínkách. Eh, nesnížila se ani doba čekání na hranicích. Když si uvědomíme, jak eh, horko bylo letos v létě, tak si dovedete představit, jak, jak dramatická byla situace. Kontroly jsou nejednotné a sporadické. Nařízení o ochraně zvířat eh, během přepravy z roku 2005 má dva pozitivní dopady na zdraví zvířat, zvířat při přepravě. Chtěla bych nicméně poukázat na to, že eh, mnoho vážných problémů přetrvává. Především a je škoda, že tady dnes hovoříme jen s komisí, protože partnerem by měly být členské státy. Eh, tyhle problémy totiž eh, především vycházejí z toho, že provádění v členských státech je nedostatečné a mm, provádění nařízení se nebere všude dostatečně vážně v podstatě, a teď se dívám na komisi, je opravdu politování hodné, že se opatření odložila eh, někdy až o pět let. Podmínky zvířat nejsou důležité jen z hlediska zdraví zvířat, ale z eh, pohledu našeho výboru eh, Envy, kde to vnímáme celkově, tak se jedná o, eh, nejen o zdraví zvířat, ale o zdraví lidí a o životní prostředí. To vše eh, spolu úzce souvisí a musíme to tedy vnímat jako společný eh, balíček. A dodržování principu ochrany zdraví zvířat má velký vliv i na kvalitu živočišných výrobků a následně to má i dopad na lidské zdraví. Nehygienické a nepříznivé podmínky zvyšují riziko šíření různých eh, chorob a nákaz. Z našeho návrhu můžeme vyzdvihnout určité body, Možná takový krátký eh, přehled. Je obtížné prosazovat na nařízení, když jednotlivé členské státy odpovídají za různé fáze schvalování eh, plánu přepravy. My bychom chtěli, aby členské státy, když zjistí nějaké porušení předpisu, aby informovali o tom další dotčené země. Je to už starší požadavek. Dále přeprava zvířat určených na porážku by se měla omezit na 8 hodin bez ohledu na to, eh, zda se jedná o přepravu po souši nebo po vodě. Eh, dále čekací lhůty na hranicích eh, způsobují utrpení zvířat, bolest zvířat a v tomto ohledu by členské státy pod vedením komise se měly snažit změnit situaci. Dále, eh, sice se zvýšil počet případů přepravy, eh, ale poklesl počet eh, přestupků. je zapotřebí přesně definovat, jak se má posuzovat riziko v jednotlivých členských státech. Členské státy a přepravní společnosti by eh, měly také respektovat eh, rozsudek eh, Soudního dvoru EU, podle kterého je třeba, aby se to, to uplatňování nařízení vztahovalo i na vývoz do třetích stát. A vyzýváme členské státy, aby tedy v tomto smyslu prováděli více kontrol. Dále je třeba také zvažovat, jak zabránit obcházení rozsudku eh, soudního dvora. Dále vyzýváme komisi, aby eh, eh, stimulovala zemědělce k tomu, aby hospodářská zvířata přepravovali na nejbližší Eh, jatka, aby se snížily eh, časy přepravy a komise by také měla předkládat inovativní roz, eh, návrhy a řešení. Dále, mnoha plavidla pro přepravu by neměla vůbec být pro přepravu zvířat schválena, protože to nebyl jejich prvotní účel a my žádáme, aby ta plavidla, která nevyhovují, nebyla schválena a aby se neprodlužovala stará povolení. Dále žádáme komisi, aby spolu s členskými státy harmonizovala eh, výši eh, postihů v jednotlivých členských zemích, protože v některých zemích jsou ty sankce desetkrát vyšší než eh, v jiných zemích. Samozřejmě máme omezený rozsah stanoviska, nemohli jsme tam dostat vše, asi budou ještě nějaké pozměňovací návrhy. Samozřejmě eh, pak je tady také zpráva eh, účetního dvora, která se zabývá zdravím zvířat a ta bude mm, představena příští týden a určitě tady budou další pozměňovací návrhy. Takže děkuji a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Myslím, že když je to jedna zpráva z vlastní iniciativy, tak je to zpráva, která bude důležitá pro eh, zlepšení pohody a zdraví zvířat, ochrany zvířat, eh, ale zároveň i ochrany lidí a životního prostředí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní dostávají slovo stínoví zpravodajové. Nejprve EKR, pan Demesmaker, prosím. Děkuji mnohokrát. Za prvé chci mnohokrát poděkovat Karin Kadenbach za návrh zprávy. Mohu říci, že s ní úplně souhlasím. Dobré zacházení se zvířaty je pro nás zásadní téma. Je potřeba se soustředit i na jejich ochranu během přepravy. Je to téma, kterým se zabýváme již dlouho. Eh, já už jsem v roce 2016 k tomuto položil konkrétní otázky a očekávám, že také zajistíme lepší kontrolu při vývozu zvířat do třetích zemí. My jsme v rámci skupiny pro dobré zacházení se zvířaty o tom prostudovali řadu studií, měli jsme řadu diskusí a navrhovali jsme snížit eh, čas přepravy na 8 hodin. Naše skupina to podporovala a jsme rádi, že náš výbor nyní přichází s tímto stanoviskem a jsem velmi spokojený s textem paní Karenbach. Velmi jej podporuji. Snížení přepravy na 8 hodin by mělo být prioritní opatření. Plně to podporujeme. V tom odstavci bych já provedl pouze jednu změnu. Myslím, že je potřeba přestat rozlišovat mezi zvířaty, která jedou na porážku, a ostatními zvířaty. Třeba zvířaty, která jsou přepravována na další chov. Myslím, že by bylo dobré se zabývat oběma kategoriemi stejným způsobem. Studie EPRS například jasně uvádí, že pokud se bude respektovat tato směrnice, tak to povede k lepším životním podmínkám zvířat a že je to potřeba. Takže předložím jenom pár menších pozněvacích návrhů k této obecně velmi dobré zprávě. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo opět pan Hojtema, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také budu hovořit svou mateřštinou. Rád bych poděkoval zpravodajce za velmi dobrý návrh textu. I já dlouhodobě sleduji diskuse k tomuto tématu v rámci meziskupiny pro dobré zacházení se zvířaty. O této problematice jsme široce diskutovali, pravděpodobně všichni znáte i ten dokumentární film a tu výzvu k činům. Ve všech oblastech se snažíme eh, zlepšovat životní podmínky zvířat a zdá se, že zatím jsme to vzdali u dopravy. V návrhu zprávy je řada opatření, se kterými plně souhlasím, například eh, s počtem kontrol, že by bylo 2,3 milionu a ne 1,3 milionu. Také je potřeba přistupovat harmonizovaným, harmonizovanějším přístupem k této problematice v rámci EU. Sankce, o těch se také hovoří v odstavci 9. E, uvádí se tam, že některé členské státy prakticky neuplatňují sankce, pokud dojde k porušení práva, tak v podstatě to nechávají být. Navíc také existují problémy s vývozí vývozy do třetích zemí, o čemž hovořil pan Demesmaker už v otázce k ústnímu odpovězení z roku 2016. Ani bych vám moc naradil, abyste se dívali na obrázky. Opravdu se na to nedá dívat. Je to neskutečné, jak lidé zacházejí se zvířaty, jakmile opustí území Evropské unie. Údajně se uplácejí veterináři, kteří následně proti těmto praktikám nezasahují. Neměli bychom na to zapomínat. Je odpovědností Evropské unie eh, vysílat úředníka veterináře, kteří by na to dohlíželi. Z praxe vím, že je někdy těžké uplatňovat tuto legislativu, V tom případě by asi bylo dobré udělat nějaký komplexní balíček veterinární a dopravní legislativy. A dívám se v tom na, komis, na komisi. Velmi často se lidé stěžují na to, že prostě neexistují ta odstavná parkoviště, kde uh, řidiči mohou si odpočinout a zvířata si mohou odpočinout, no a co potom s tím mají dělat? Tady si myslím, že je potřeba zlepšit eh, legislativu. A v každém případě by tedy měla být povinnost zajistit existenci takovýchto eh, odpočinkových parkovišť. Děkuji. Nyní za skupinu GUE má slovo Stefan Ek. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce za výborný návrh, vážené kolegyně a kolegové. Využil jsem letních prázdnin Evropského parlamentu na to, abych si prostudoval problematiku. A byl jsem v Chorvatsku a ve Slovensku, díval jsem se tam na dva přístavy, kde se přepravují zvířata. Musím říci, že to, co jsem tam viděl a zažil, bylo naprosto šokující. kolegyně Hazekamp a další aktivisti na ochranu zvířat eh, byli třeba ze strany slovinské policie eh, otravování. Vypadalo to skoro tak, že výkonná moc moc nechce chránit poslance, kteří chtějí chránit zvířata. Nebudu vám ani říkat, co jsme tam všechno zažili. Byť jsme se tady představili jako poslanci Evropského parlamentu, tak eh, slovenská policie k nám přistupovala bez úcty. Byli jsme zastrašováni. Chtěli nám zakázat tam měření. Hrozili nám zatčením, řekli, že nám vezmou pasy. Mě dokonce odebrali pas, a vrátil mi ho poté, co jsem zaplatil pokutu 200 euro policistovi. Nenechali jsme se odradit. Naměřili jsme teploty v každém nákladáku, které byly nad přípustnými hodnotami. V některých případech to bylo 40 stupňů a, něk- a ta zvířata velmi trpěla, nezasáhly ani policie, ani veterináři a když jsme informovali veterinární orgány, tak tam ani nikdo nepřišel. A policie, se, policie si zjevně zdráhala kontrolovat tato vozidla. Prostě tak to vypadá ochrana zvířat v Evropě. A je to velká hamba. Co s tím dělá Evropská komise? Jenom nám lže. Lže nám a lže občanům, když tvrdí, že ve většině případů je přeprava zvířat v souladu s pravidly Evropské unie. z Kopy na Slovensku jsme šli do Raša, což je město v Chorvatsku, přístav v Chorvatsku. Tam docházelo k přepravě zvířat dokonce z Litvy a to, co jsme tam viděli, bylo opravdu katastrofální. Bylo tam třeba jedno zraněné zvíře, které se dostalo na loď a to, co jsem tam viděl, na to opravdu nikdy nezapomenu. Mně připadne naprosto nepochopitelné, že něco takového se děje v civilizované Evropě. A nebyl to určitě jediný případ. Ten nafilmovaný materiál vám a komisi dám příští týden k dispozici. Můžete se na to podívat ve zkrácené verzi i v německé policii a uvidíte, že lidé se za to postaví, protože prostě potřeba by věděli, jak se přistupuje v Evropské unii k ochraně zvířat. A měli by se také zamyslet nad tím, proč většina poslanců Evropského parlamentu se tváří, že nic nevidí, když říkáme, že je potřeba zlepšit podmínky přepravy zvířat. Je opravdu naléhavě potřeba s tím začít něco dělat Pokud to neuděláme, tak už nemůžeme nikdy použít v Evropském parlamentu slovo morálka. To je opravdu legalizované týraní zvířat a musí skončit. Děkuji paní Karembach za to, že svou zprávou, která si myslím, že nepotřebuje žádné pozměňovací návrhy, chce přispět k tomu, aby se situace změnila a budu se těšit na další diskusy s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji za pozornost. Děkuji a Nyní za EFDD má slovo paní Evi. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Také já jsem spokojená, že mohu pracovat na této zprávě. Já jsem byla ve výboru Petestí novou zpravodajkou. Tam jsme připravili dobré stanovisko a doufáme, že výbor pro zemědělství to plně zohlední. Je to důležitá zpráva o ochraně zvířat během přepravy, protože eh, je důsledkem mnoha upozornění a peticí člen, eh, občanů členských států, eh, kdy občané v Evropě poukazují na problémy. A ta zpráva také je důsledkem toho, že konference předsedů odmítla zřídit skutečně vyšetřovací výbor tak jak to požadovalo 223 poslanců. Eh, navzdory tedy tomu eh, vyšetřovací výbor nebyl eh, umožněn, neměli jsme ani možné, možnost hlasovat o zřízení tohoto výboru na plenárce a to podle mého názoru pošlapává demokratické principy, které by v tomto parlamentu měly vládnout. Ale nyní se tedy vrátím ke zprávě, o níž dnes diskutujeme. Jsem spokojená s prací kolegyně Kadenbach, je to dobré východisko pro další práci. Je to eh, zpráva, která doufám jasně a silně vyšle signál Evropského parlamentu, že toto nařízení eh, bohužel eh, je problematická, problematické z hlediska svého provádění. A chtěla bych, aby se jasně řeklo, že podmínky, v níž dnes se nacházejí miliony zvířat v Evropě, nejsou dobré. Musíme eh, odsoudit subjekty, které takto zásadně porušují normy pro blahobyt zvířat. A především musíme odsoudit kontrolní organizace, které si nad tím míjí ruce. Je jim úplně jedno, v jakých podmínkách jsou zvířata přepravována. Chci zopakovat, že čas, že často ta délka přepravy je velice dlouhá, dále také vysoká teplota. Jsou to problémy, na které pravidelně poukazují eh, stále častější nezávislá šetření. Poukazují také na naprostý nedostatek kontrol Eh, třeba eh, kontroly na hranicích mezi EU a Tureckem, ale nejen tam často dochází eh, k podvodům, kdy se vlastně vykazuje něco, co vůbec není pravdou. Komisař Andrukaitis na to byl také upozorněn a Eh, on tam eh, přitom hovoří, v té reakci na můj dopis hovoří, že dochází k plnění předpisů téměř na 100%, což ale vůbec neodpovídá pravě, pravdě. Takže toto stanovisko je dobré východisko k další práci. Souhlasím s mnoha body, které tady už byly zmíněny. Chci ještě zdůraznit některé, které by mohly být dále rozpracovány a doplněny. Například nedostatek ehm, dodržování dob odpočinku, ehm, nedostatek vody pro zvířata, příliš vysoká ehm, teplota nad rámec tepelného spektra. Tohle všechno můžeme ještě v právě, ve zprávě zpřesnit a my se budeme snažit přispět co možná nejaktivněji a nejkonkrétněji k, k tomu konečnému textu. Thank you very much and now we go Děkuji. A nyní další příspěvky od poslanců a poslankyní výboru. Nyní pan Miller, prosím. Paní Milem, prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat paní Karembach za předloženou zprávu, pane předsedo. Gečním výborem je výbor Agri ale já jsem přesvědčena, že musíme vyslat jasný signál. Viděli jsme, že toto nařízení je dobře napsané, ale implementace by se dala určitě zlepšit, protože zjevně v tuto chvíli se tento předpis obchází a jde to proti zájmům ochrany zvířat. Už jsme se na to pasivně dívali velmi dlouho, snažili jsme se ovlivnit členské státy, ale bohužel to nefunguje. Čekací doby na hranicích jsou stejně dlouhé jako v minulosti a všichni víme, že nedochází k vykládce krmení a pojení těchto zvířat po výjezdu z Evropské unie. V případě telata malých savců a obecně malých zvířat je potřeba se postarat o to, aby ten osmihodinový limit přepravy nebyl nikdy překračován. V této oblasti zkrátka musíme udělat výrazně více. Já myslím, že to těm zvířatům dlužíme, už to uvědomili zemědělci, i doma konec konců dbáme o to, aby zvířata byla zdravá, tak prostě nemůžeme umožnit takovéto přepravy, které trvají déle než 8 hodin. Máme tedy problém, vidím ho i v jiných velkých zemích, kde ochrana zvířat má prioritu, jako například Austrálie či Malý Zéland. Tam už nepřepraví například ty ovce živé. To, co říkala komise, je určitě možná v pořádku, ale vůbec se tím neposouváme v řešení této problematiky dále. Komisi byla položena otázka Jestli se vůbec počítá s tím, že by se snížil počet porážek ve třetích zemích? Pokud se nedodržují standardy ochrany zvířat, tak k tomu musíme přistupovat ambiciozně a prostě zakázat, aby evropská zvířata byla porážena mimo EU. Dá se určitě maso transportovat jinak. Já jsem přesvědčena, že zvířata na porážku je potřeba eh, zabíjet v co nejbližších jatkách, protože to méně stresuje a i maso je potom lepší. Je potřeba se zamyslet nad sankcemi. Já věřím kolegu Ekovi, kolegovi Ekovi, že opravdu k tomu došlo, takže zjevně ani v Evropě není všechno úplně v pořádku a já si myslím, že bychom neměli tolerovat eh, takovýto transport zvířat. Když hovoříme o sankcích, tak chci připomenout, že zrovna příští týden budeme hovořit o snižování cílů omezení emisí CO2 u nákladních vozidel a předpokládám, že tam budou velké sankce pro výrobce aut, byť překročí ten standard o 1 gram, tak si myslím, že tady bychom také měli zavést sankce eh, v oblasti ochrany zvířat. Pro mě je zcela jasné, že u chovných zvířat je potřeba zajistit mimořádnou ochranu, pokud jsou vyvážena mimo Evropskou unii zaživa. Je potřeba, aby ty poražky vznikaly Eh, nebo probíhaly eh, v Evropské unii. Za zelené má slovo Keith měl slovo Keith Taylor, který tady není, bude zastoupen kolegyní. My jsme se k tomu také chtěli vystoupit, eh, vyjádřit. Keith Taylor je na zasedání stěnových zpravodajů, proto hovořím za něj a opravdu souhlasím s jeho argumenty takovéto dopravě zvířat by nemělo docházet, přestaňme obchodovat se živými zvířaty, obchodujme pouze s jatečními těly a s masem, tam, kde je to možné. Miliony zvířat tak budou ochráněny před touto zbytečnou krutostí a kromě toho to také sníží zátěž dopravy a bude to mít dobrý dopad na životní prostředí tím, že to sníží emise a znečišťující látky. Souhlasím se zpravodajkou, která říká, že by měly být zakázány veškeré cesty delší než 8 hodin, ale předložím pozněvací návrh, aby to bylo sníženo na 4 hodiny pro všechny cesty na jatka a u neodstavených zvířat. Mnozí veterináři v Evropě mají za to, že zvířata by měla být vykrmovávána a porážena ve stejném regionu a že by neměla být před porážkou takto převážena. Dá se to třeba dosáhnout tím, že zajistíme udržení provozu místních jatek a masokombinátů a že budeme podporovat mobilní jatka. Souhlasím s tím, že bylo řečeno, že ty dlouhé čekací lhůty a na hranicích můžou být opravdu hodinové, často jsou to dokonce dny a ta zvířata tím velmi trpí. A to přesto, že Evropský soud Evro- rozhodl, že přepravci Evropské unie musí dodržovat ustanovení nařízení až do konce do své konečné destinace, byť to je mimo EU. Na hranicích třetí zemí jsou ale hrozná zařízení, nejsou tam vhodné podmínky a prostě to není možné. A právě proto apelujeme na to, aby živá zvířata již nebyla vyvážena do třetích zemí. A jak bylo řečeno, je potřeba řešit, že evropské země jako takové nedodržují tuto právní úpravu a proto Voláme potom, abychom měli lepší standardy pro toto vozidla, více veterinárních kontrol a celoevropský, eh, celoevropskou černou listinu nedodržujících firem. Přepravci opravdu páchali vraždy a procházelo jim to a mělo by to skončit. Děkujeme také mnohokrát paní zpravodajce za odvedenou práci. Já vám také děkuji a nyní paní Hazenkamp. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Více než 4 miliony zvířat, miliardy kuřat a, a krůt se přepravuje na dlouhé vzdálenosti po Evropě i ní. Už v 90. letech jsem viděla dokumentární film v televizi o přepravě zvířat, a lodí z evropských přístavů a musím říct, že to, co jsem tam viděla, mě přišlo opravdu hrůzné. Apelovali jsme na to, aby to skončilo a po 30 letech se nic nezměnilo. Opravdu nic. Evropská komise nám sice může vykládat, že dochází ke stoprocentnímu dodržování evropského práva, ale já na to musím říct, že to prostě není pravda. Spolu s kolegou Eke jsme byli ve Slovensku a v Chorvatsku. Podívali jsme se na to, jak to vypadá ve dvou přístavech s přepravou zvířat a musím říci, že to, co jsem tam viděl, bylo opravdu nepopsatelné. nákladňáky vozily na lodi uh, mladá telata a žádný z těch nákladňáků nedodržoval evropské právo. Opravdu žádný. Nebylo to náhodou, že jsme tam přišli a prostě viděli jsme tam první nákladňák, změřili jsme teplotu, bylo to ráno a už ráno to bylo přes 35 stupňů. Opakuji, v každém nákladním vozidle ta teplota byla překračena a e, zvířata omdlévala. Byl tam strašný smrad, ta zvířata e, se přehřívala, nebyl tam žádný veterinář a byla tam akorát policie, která chránila zástupce průmyslu. Vozidla se nekontrolovala, policisté bránili ostatním lidem v přístupu k těmto zvířatům, zastrašovali je, A můžu vám říci, že tam je policie navíc ještě taky skorumpovaná. Je to opravdu přeshraniční problém. Jsem ráda, že se to ve zprávě zmiňuje. Stále více zvířat se přepravuje, stále méně těchto přeprav se kontroluje. A nejde jenom o námořní přepravu, Třeba když se zvíře převádí z Bulharska do Jirska, tak nejprve ho naloží na nákladní vozidlo, pak ho zase přeloží na loď, pak zase na nákladní vozidlo přes celou Evropu a potom zase je znova to zvíře překládáno na jinou loď a potom zase ještě jednou je vykládáno a přeloženo do dalšího nákladňáku. A když to je mimo Evropskou unii, tak víte, jak to tam vypadá. Evropská komise nám říká, že se právo dodržuje a že se občas objeví nějaký malý incident, což teda opravdu není pravda. Tak nám to komise prosím neříkejte, není možné přistupovat k této problematice takto vlažně. Jako ve zprávě EPRS se hovoří hlavně o zvířatech, která jsou určena k porážce, nikoli k dalšímu chovu. A to si myslím, že je nedostatkem této, eh, této situace. Převáží se březí krávy, malá telata, která ještě nebyla odstavena. Jsou závislá na mateřském mléce, nedostanou ani mateřské mléko, ani vodu. A já si myslím, že je prostě potřeba se tomu v té zprávě více věnovat. A je potřeba to vyřešit a musíme hledat řešení. Prostě méně ta zvířata přepravě, přepravovat, více to kontrolovat, zásadně zkrátit přepravní době a zakázat je vyvážet mimo Evropskou unii. je, po, je potřeba zabránit tomuto uh, utrpení zvířat a je potřeba provést také zásadní změny v zemědělském a potravinářském průmyslu. Je potřeba také propagovat více bezmasovou stravu. 220 europoslanců ze všech zemí Evropské unie napříč politickým spektrem žádali, aby byla ustavena vyšetřovací komise. Tato zpráva je pouze začátkem, ale na, na neštěstí tedy nepovede ke konci této dlouhé přepravy, protože komise odkazuje na evropskou, na členské státy, členské státy poukazují jeden na druhý a nic se nezmění. Musíme to brát vážně. A musíme trvat na tom, že se to musí vyřešit a doufám, že i kolegové ve výboru NV se budou držet mých doporučení. Děkuji. Thank you very much and at this point let me to give you a... Děkuji. Rád bych eh, se k tomu také osobně vyjádřil. Mm. Rád bych pouze eh, poděkoval eh, zpravodajce, stínovým zpravodajům za to, že pracují na tomto tématu, že se zabývají touto problematikou. Eh, přepravy zvířat na dlouhé vzdálenosti, eh, a to i mimo eh, území Evropské unie. Mm, je pravda, že reakce komise, institucí, institucí členských států jsou spíše takové, že se snaží ten problém zakrývat, než řešit a já doufám, že i tato diskuse, tato zpráva pomůže k tomu, že se stávající eh, legislativa bude lépe implementovat a, a bude se eh, lépe dodržovat ochrana zvířat. A v neposlední řadě bych chtěl dát eh, slovo paní Guteland a potom i komise bude mít prostor pro to, aby se vyjádřila. Děkuji. Děkuji, Karenbáč, za výbornou zprávu. Stejně jako vy, pane předsedo, i já eh, jsem velice znepokojená a eh, vidím tady i eh, tu frustraci ze strany kolegů ohledně stávající situace a pokud tedy chybí legislativa, tak můžete být frustrovaní, ale pokud máte legislativu, která ale není dodržována, tak ta frustrace eh, je eh, doprovázena i určitým cynismem. A eh, já mám obavu, že pokud ta legislativa není dostatečně silná, není dostatečně dodržována, tak je to velkou brzdou pro další pokrok a i kolegové Eh, hovořili o té frustraci, že bojují tedy eh, již mnoho let, 30 eh, let proto, aby byla ta legislativa na ochranu zvířat, aby byla uplatňována a já tedy velice vnímám tu podporu od kolegů, kteří cítí stejnou frustraci ohledně tedy Eh, zvířat, eh, která trpí eh, nadměrnou teplotou, nemají dostatek vody, jsou tam různá onemocnění při přepravě a jedná se i o mladá zvířata. A já jsem opravdu velice rozčílená, když vidím, jak to vypadá v členských státech. A já jsem přesvědčena, že po našem boku stojí i občané, že v členských státech uh, Eh, je mnoho lidí, kteří si nemyslí, že takto je to eh, v pořádku a eh, je třeba tedy strukturovat legislativu tak, abychom mohli prosazovat rčí opatření a dosáhli toho, že ta situace oproti stávajícímu stavu se změní. Je to velice emocionální záležitost a já cítím velkou podporu ze strany kolegů, kteří skutečně chtějí eh, a volají po změně situace. Takže děkuji Karina, děkuji vám všem a děkuji a nyní dám slovo komise Anna Ramirez Vela. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Především chci poděkovat parlamentu za eh, tuto zprávu. Eh, komise si myslí, že je to velice dobrá zpráva, je to dobré východisko, vyvážený text, jak jste asi slyšeli, eh, přeprava zvířat eh, je jednou z priorit eh, komise ohledně pohody zvířat. Komise na tom pracuje. Dobře víme, že jsou tam určité problémy s implementací. Zpráva pokazuje na to, že došlo k určitým posunům a my na straně komise jsme přesvědčeni, že ta eh, situace sice v některých oblastech není v pořádku, ale došlo k výrazným eh, změnám. Eh, celá řada věcí nicméně se neprovádí tak, jak má a je třeba přistoupit k dalším opatřením tak, abychom zvířata chránili. To je asi vše Komise eh, jedná s členskými státy, s dalšími zúčastněnými stranami, nevládními organizacemi, eh, zástupci odvětví, tak, abychom eh, řešili problémy, ke kterým dochází, o kterých se tady hovořilo. Je tady problematika vývozu zvířat, přeprava na dlouhé vzdálenosti i v rámci Evropy. A pracujeme i se sítí kontaktních míst, máme různé platformy a Ehm, budeme se těšit na závěrečnou zprávu Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli Karin chce reagovat na to, co řekla komise, prosím. Ano, děkuji. I já jsem přesvědčena, že komise se snaží posunout ku předu v této oblasti a my, jakožto členové Evropského parlamentu, eh, budeme jednat i s členskými státy. Máme tady i eh, zprávu Četního dvora, mm, která poukazuje na to, že to není pouze otázka eh, přepravy, je třeba se obecně zaměřit na to, eh, co bylo učiněno v různých členských státech z hlediska pohody zvířat, eh, zdraví zvířat, lidského zdraví a zlepšení situace. Eh, chci poděkovat všem kolegům, kteří se dnes vyjádřili se slovou podpory, stejně jako jete. Já jsem se cítím frustrovaná, když vidím, jaká je situace v terénu ale když tady slyším stanoviska jednotlivých kolegů, tak jsem přesvědčená, že společně bychom měli být schopni eh, efektivně postupovat eh, ku předu. A stejně jako další eh, kolegové, já jsem jako náhradník ve výboru Agri, beru na vědomí celou řadu stanovisek, které se objevují tady a zohledníme to i v té finální zprávě. A chtěla bych poděkovat i skupině pro spolupráci, protože myslím, že tady skutečně jsme učinili významný krok pro to, aby eh, Evropa začala brát tuto problematiku vážně a aby došlo ke skutečné ochraně zvířat. Děkuji mnohokrát. Pokud jde o harmonogram lhuta pro pozměňovací návrhy 18. listopadu v 11 eh, hodinu, eh, hodin, hlasování v NV 6. prosince a Agri 21. ledna. Pozměňovací návrhy tedy 14. listopadu. Eh, já jsem slyšela 18. Ne, tak je to 14. ano. A můžeme přejít k dalšímu bodu. Eh, děkuji za diskusi k tomuto tématu. A mám nyní Evropský rok zelenějších měst návrh na usnesení. A nejprve dám eh, slovo spolu s pravodajům. A nejprve paní Šardemoza. Děkuji. Já vím, že eh, celá řada eh, zástupců je eh, na kongresu EPP v Helsinkách, nicméně já bych ráda řešil otázku tedy podpory pro hm, tedy zelenější města 2020. Myslím si, že ten záměr je poměrně dobrý. Je třeba se zaměřit na podporu na to, našich měst tak, aby skutečně byla zelenější a e, z environmentálního hlediska to je něco, e, co má smysl. Pokud budeme mít zelenější e, města, můžeme podporovat biodiverzitu, nakládání s vodou, boj proti plítvání vody a můžeme zlepšovat naše systémy tak, abychom měli čistou vodu a abychom byli schopni chránit životní prostředí a rovněž, abychom eh, nepřekračovali eh, limity eh, CO2. A to je už se provázáno i například s oblastí výroby tepla. Musíme tedy prosazovat politiky, které budou přívětivé k klimatu. Potom je tady otázka veřejného zdraví. Pokud tedy posílíme i tuto oblast, tak můžeme Eh, snižovat je například eh, znečištění eh, ovzduší na všech úrovních, takže z celé řady úhlu pohledu je velice důležité, abychom podporovali města, aby byla zelenější, ekologicky šetrnější a zelenější evropská města, to je takový, takový příklad toho, jak můžeme postupovat, pokud se na tuto problematiku zaměříme. Takže my skutečně jsme přesvědčeni, že eh, sdílení eh, osvědčených postupů, dobrých nápadů, to je taková eh, dobrá cesta, jak se vzájemně obohatit, poučit a nalézt udržitelnější řešení, jako my se by nám měla pomoci k tomu, aby ty výsledky se promítly i v dalších oblastech a abychom měli nastaven takovýto rámec pro výměnu zkušeností mezi jednotlivými eh, subjekty, tak abychom skutečně byli ekologičtější. Takže prosím, podpořte toto v rámci eh, vašich eh, frakcí. Je tady celá řada ekologických přínosů, zdravotnických přínosů, klimatických přínosů a je to i cesta, jak zlepšit kvalitu života našich občanů. Takže prosím, podpořte toto usnesení. Děkuji. Nyní paní Višněvská. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, myslím, že myšlenka zelených měst je velmi dobrá. 72% Evropanů konec konců žije ve městech. A určitě ten projekt zelenějších měst povede k udržitelnějšímu rozvoji měst, která budou příjemnější pro své občany. Musíme se zamyslet nad různými aspekty městského života. Brát v úvahu ekologii, sociální záležitosti, hospodářství i kulturní věci, protože to je všechno vzájemně propojeno. A jestli tyto problematiky budou propojeny, tak eh, určitě budeme moci hovořit o úspěchu. Prostředky na revitalizaci měst musí být také musí jít ruku v ruce s propagací, s hospodářským rozvojem a sociální aktivizací. Cesta k zeleným městům může být v různých členských státech různá. Chtěla jsem říci, jak k tomu přistupujeme v Polsku. V tuto chvíli máme prioritní program Čistota vzduchu, Polsku a jde na to 24 miliard euro v letech 2018 až 2029 s tím, že celkové investiční náklady budou představovat přes 30 miliard euro. Cílem tohoto programu je zvýšit energetickou účinnost stávajících budov a rodinných domů, a to jejich modernizací a také výměnou stávajících otopů, otopných systémů na systémy, které jsou ekologičtější a vytváří méně emisí nebezpečných látek. Zelená města bez smogu, to je něco, co povede k lepší realizaci e, cílů pařížské dohody. A když už mám slovo, tak jsem chtěla ještě jednou velice poděkovat všem za podporu mého pozněvacího návrhu při novelizaci ETS. Cílem bylo prioritizovat rozvoj teplárenských sítí, protože v Polsku eh, s tím máme problém. Máme-li dosáhnout ekologizace měst, tak musíme více bojovat se smogem a za čisté ovzduší. A Rozvoj síťového teplárenství tak zásadně povede ke zlepšení ovzduší v polských městech. Děkuji. Thank you. Děkuji. Záhody. Je ten jaký. Děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě tohoto usnesení. A já velice vítám tuto iniciativu zelenějších měst. Eh, skutečně můžeme takto sdílet ty nejlepší osvědčené eh, postupy napříč Evropou. Eh, drtivá většina lidí na světě žije ve městech a většina zdrojů se rovněž využívá ve městech. A pokud o organizaci eh, měst, to je takový eh, středobod tedy eh, našeho úsilí v rámci boje proti klimatickým změnám. Jaké jsou příležitosti měst, která města poskytují občanům, proto abychom tedy minimalizovali tedy dopad na životní prostředí, abychom inteligentně plánovali a měli udržitelný přístup. To vše Eh, ovlivňuje i celkové emise, které jsou produkovány v rámci naší společnosti. Tady eh, musíme eh, hledat ty nejefektivnější cesty, vynakládat na to odpovídající čas i prostředky tak, abychom nalezli ty nejvhodnější benefity a potřebujeme propagovat takové prostředí, které bude fungovat i v tom i ve městech. Ochrana zeleně e, před e, příliš vysokými e, teplotami. To je rovněž jeden z bodů, se kterým se potýkáme v těch nejlidnatějších městech. Jako okrajovou záležitostí je i motivace lidí, aby tedy měli fyzický pohyb, který je zdravý a těch nej, největších městech jako Barcelona, i menších městech jako například Lachty ve Finsku existují iniciativy, pokud jde o takovou celkovou transformaci eh, kon, konceptu eh, městského prostředí. A já jsem velice ráda, že eh, vidím, že tady vzniká tedy fórum, v rámci kterého bychom mohli realizovat všechny tyto iniciativy. Děkuji. Děkuji mnohokrát za zelené pan Egaut. Děkuji. A já jsem tam. Ek a ne Egaut. A já velice děkuji za tuto iniciativu. Jde o to, abychom z našich měst tedy eh, udělali jakési průkopníky v oblasti eh, ekologických přístupů a boje eh, proti klimatickým změnám. Tři čtvrtiny evropské eh, populace žijí eh, v městském nebo příměstském prostředí a musíme tedy řešit v tomto prostředí tyto civilizační problémy. Musíme diskutovat o nejlepší dosažitelné kvalitě života a musíme tedy být schopni fungovat tak, aby bychom zachovávali zeleň ve městech. Eh, uvedu příklad. Eh, veřejné zakázky ve městském prostředí na zeleň. To je nástroj, který by mohl být eh, velice užitečný, tak abychom fungovali udržitelnějším způsobem v našich městech. Velké města, eh, velká města se potýkají eh, s obrovskými ekologickými problémy a to jsou věci, před kterými nemůžeme zavírat oči. A já očekávám, že zástupci Evropské unie eh, budou v rámci této nové iniciativy vyzývat populaci, aby tedy jednala udržitelně. Děkuji. Děkuji a omlouvám se za tu chybu. Pan Ek za Gule. A nyní za zelené pan Eckhout. Děkuji. Ano, pane předsedo, Egg, Egghout, jaký je v tom rozdíl? Já bych chtěl poděkovat za toto usnesení. Velice ho vítám, jak již to říkali eh, kolegové. Eh, čím dál tím více si uvědomujeme, že pokud se zaměříme na ty aktivity eh, přímo v terénu, tak vidíme, že většina se odehrává eh, ve městech. A není to pouze v Evropě. Když se pojáme do světa, do Spojených států, tak vidíme, že máme ústřední vládu, která odstupuje od tedy pařížských dohod, ale většinu těch aktivit provádějí města i ve Spojených státech, takže to je problematika, která je čím dál tím významnější, na kterou je třeba se eh, zaměřit přímo takto v terénu. I v Evropě vidíte tu korelaci mezi eh, městami, eh, městy, které se zaměřují na oběhovou ekonomiku, na tyto politiky, udržitelný způsob fungování měst. A to je něco, co vidíme a vidíme, že to skutečně probíhá přímo v těch městech a je tedy velice důležité, abychom tedy věnovali pozornost těm zelenějším městům a zabývali se eh, to, to tematikou přímo v terénu, protože mm, pokud se podíváme na eh, čistí auta, tak vidíme, že na evropské úrovni eh, to úplně nefunguje. Většina těch aktivit probíhá na úrovni měst, takže pro nás nejlepší přístup je skutečně podpořit eh, ta zelenější města. Jsem velice rád, že je máme a velice eh, volám po podpoře tohoto usnesení. Nyní eh, paní Evi za EFDD. Děkuji. <clears throat> Já také podporuji toto usnesení. Myslím, že téma zelených měst už je velice relevantní pro naši budoucnost. A je tady snaha, aby naše města byla stále čistější, eh, aby měly zelenou infrastrukturu a to už asi mělo být eh, pravidlem. Ale bohužel eh, po desítky let byla evropská města špatně řízena a dnes jsou velice zranitelná Eh, třeba kvůli mimořádným klimatickým jevům, jako ty, které jsme zaznamenali v Itálii od severu až na jih po několik týdnů a je to velký mm, eh, projev právě klimatických změn. A potom tyto jevy za sebou nechávají devastaci a také lidské oběti a mohlo by uh, Eh, mohli by ti lidé žít, kdybychom lépe pečovali eh, o eh, přírodu, o naše kulturní dědictví a kdybychom zajistili větší ohleduplnost měst vůči životnímu prostředí. Tato koncepce zelených měst je tedy věc, kterou musíme co nejvíce podporovat a v tomto usnesení tedy máme tuto příležitost a Eh, souhlasím s tím, že eh, zelené infrastruktury by měly poskytnout pevnější základ pro naše města. Souhlasím s návrhem, že rok 2020 by byl Evropský rok čistších měst. Měli bychom vytvořit roadmap k tomu, aby naše města byla do roku 2030 zelenější. Myslím, že musíme takto upozorňovat na to, co by města mohla v příštím desetiletí udělat, aby se lépe přizpůsobovala klimatickým změnám, protože bohužel to vidíme potom v terénu, že se dělá málo. Souhlasím s mnoha kolegy v tom, že příliš často na místní úrovni starostové zůstávají osamoceni, musí sami čelit těmto obrovským problémům které by se přitom měly řešit nejenom na místní, regionální a národní úrovni, ale také na úrovni celoevropské a to eh, přesvědčivěji. A Samozřejmě potřebujeme i strategické městské plánování, ovšem s aktivním zapojením občanů, aby se vytvářela společná dlouhodobá vize, aby si lidé řekli, kam chtějí, eh, aby, eh, kam ta města mají směřují. Já jsem z Lombardie a jsem na to velice citlivá, protože stále Eh, více si myslím, že města mohou eh, zlepšit situaci, zabránit někdy absurdnímu rozvoji měst, kdy města spotřebovávají stále více krajiny a prostoru. Eh, nedávná zpráva z roku 2018 i právě o zabírání půdy ukazuje se, že v Itálii dochází k zabírání mm, půdy 2 metry čtvereční za sekundy městy. V Lombardii eh, je to opravdu velký problém, kde 52% půdy už je vlastně zastavěno. A je to neudržitelné, pokud budeme takto pokračovat, tak se situace například s hydrogeologickými zdroji stále bude zhoršovat a nepodaří se nám naplňovat cíle udržitelného rozvoje, například cíl eh, udržitelného využívání eh, pozemního ekosystému a budeme případně překládat i pozměňovací návrhy. Thank you very much. Um... Děkuji. Tím jsme skončili kolečko stínových zpravodajů, ale jsou tady ještě další žádosti o příspěvky. Pan Zorino. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat autorům tohoto usnesení, podle kterého by rok 2020 měl být Evropský rok zelenějších měst. Všichni velice dobře eh, známe obrovské výzvy, jim čelí naše města, špatná kvalita ovzduší, problémy s dopravou, Eh, nedostatečná energetická účinnost, také eh, vystavenost eh, přírodním pohromám, které jsou stále výraznější. A za to všechno potřebujeme aktivní účast občanů, aby se podíleli na vytváření modelů měst, ve kterých žijí a také je zapotřebí, aby byly poskytnuty finance na udržitelný vývoj měst. Dále je třeba říci, že musíme také eh, eh, podporovat harmonický rozvoj měst, tak, aby se obnovila eh, rovnováha v, území. Lisabon má být hlavním zeleným městem, byl vybrán pro rok 2020 a je to dáno mimo jiné tím, že Lisabon vsadil na sdílená vozidla, používání kol, eh, eh, rekultivaci oblasti podél řeky Tacho eh, a podobně. A jsem tedy velice hrdý, když vidím, že Lisabon tedy se takto mění a bude zeleným městem Evropy v roce 2020. To jsou dobrá, dobré zprávy, které ukazují, že města mohou být eh, příjemnější eh, k životu. A toto usnesení je, myslím, vynikající základ pro to, abychom tohoto dosáhli. Děkuji. Nyní má slovo komise, paní Fusko. Yes, thank you very much for, um, for the floor and... Děkuji za slovo, děkuji také za toto usnesení. Komise samozřejmě vítá pozornost, kterou Evropský parlament věnuje eh, zezeleňování měst. Je to eh, naše eh, práce na komisi, trvale se tím zabýváme už několik let a já uvedu pár příkladů, jak chceme zajistit, aby ta místní úroveň se stále více podělovala na tom ozeleňování. To není důležité jenom pro život občanů, ale obecně život všech. Komise už eh, pracuje na ceně, která je to, eh, je to hlavní evropské zelené město jeden z poslanců to právě zmínil, že Lisabon bude vyhlášen v roce 2020 tím Evropským zeleným městem. Bude to skvělá příležitost eh, zdůraznit eh, význam, protože rok 2020 bude také desátým výročím udělování této ceny. Je to velice důležitá cena, ukazuje, eh, jak město je úspěšné v mnoha ohledech, které zdůraznili i další vystupující jak tedy učinit města udržitelnějšími. Eh, také bychom chtěli eh, více spolupracovat s vámi, jakožto s institucí, na tom, aby ta událost byla viditelnější aby se zlepšila zelená infrastruktura i biodiverzita ve městech. Ostatně vaše usnesení se na to zaměřuje. Myslím, že to bude příležitost, jak ještě více upozornit na význam té místní úrovně při zlepšování stavu životního prostředí. Také bych chtěla zmínit, že komise působí v různých ohledech. Jak už jste zmínili, eh, udržitelnost je takovým průřezovým tématem. U měst například máme mnoho různých partnerství a ta místní složka je velice zapojená například využívání půdy, to také zaznělo v jednom z vystoupení, a využívání půdy a biodiverzita. E, máme mm, připravený akční plán, který nyní podléhá veřejným konzultacím a v jeho rámci by potom vznik, měla být navržena opatření, která se týkají právě e, podpory lepšího využívání půdy a biodiverzity. A Snažíme se také eh, nabízet řešení hlavních problémů, jako je eh, znečištění vzduchu, znečištění vody a podobně. Také máme některé specifické konkrétní nástroje. Byla tady zmínka o kvalitě ovzduší. Například eh, máme eh, dialog o čistém vzduchu, v jehož rámci se snažíme spolupracovat, tlačit na to, případně i mm, řízením pro porušení práva, tak aby se zlepšila kvalita ovzduší. Pak tady jsou další projekty. Eh, je to například projekt, který začal v roce 2016 a který propagoval zavádění zelené infrastruktury. Do toho se zapojilo 20 měst. Dále máme také síť eh, vybraných eh, měst, je to asi 40 měst, která byla vybrána i díky vám, díky vašim pilotním projektům zlepšujeme práci této sítě, aby se vyměňovaly osvědčené postupy, což eh, také jste zmínili jako důležitý aspekt, aby se ta města navzájem od sebe učila a aby zlepšovala svou situaci. Letos také komise Eh, uspořádala takzvaný zelený týden, který byl věnován městům, zezelenění měst. Eh, mělo to veliký úspěch, eh, zejména takzvaná jednání speed dating, kde se mohli rychle sejít zástupci měst a diskutovat spolu o tom, jak eh, pomáhat eh, zlepšovat život svých eh, obyvatel. Pak ještě otázka financování. To je také jeden z bodů, který tady zazněl. Samozřejmě ta místní úroveň je důležitá, je tady kritérium subsidiarity, je to důležité i v navrženém víceletém finančním rámci. Udržitelnost jako celek je hodně zvýrazněná v tomto rámci například financování v programu LIFE, tam se navrhuje navýšení o 25 A myslím, že to tedy jsou hlavní body, které jsem chtěla zmínit, ale ráda budu s vámi diskutovat i nadále. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pokud jde o harmonogram, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. listopadu v 11 hodin. Hlasování o návrhu usnesení na Envy proběhne 6. prosince a rozprava a hlasování na plenárce v lednu ve Štrasburku. A teď další bod. To je výměna názorů s panem Björnem Hansenem, eh, výkonným ředitelem eh, agentury ECHA. Prosím, abyste si sedl eh, sem k nám na tribunu. To have a Čeká nás dlouhá diskuse. As, um, two quite heavy Protože máme tady před sebou dva poměrně obsáhlé dokumenty. Jednak je to eh, celková zpráva za rok 2017 a pak je to programový dokument ECHA na období 2017 až 2020. Já bych vás chtěl poprosit, abyste schrnul tato témata, eh, která jsou obsažena v dokumentech, pokud možno během 15 minut, je-li to možné, a potom budeme pokračovat v diskusi s mm, kolegy poslanci. Takže děkuji, že jste přišel, vítejte v Evropském parlamentu a máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení eh, poslanci a poslankyně. Jsem velice vděčný za pozvání eh, na eh, tento dialog o práci Evropské agentury pro chemické látky v tom širším celoevropském rámci. Eh, jsem zde poprvé za účelem tohoto dialogu, který by měl probíhat každoročně. Já se na to těším. Dovolte, abych se stručně eh, tady, eh, abych stručně tady představil nějaké osobní úvahy a potom eh, řeknu hlavní body, který, které se týkají roku 2019, ale i výhledu do dalšího pětiletí nebo desetiletí jako úvod k diskusi. Já už teď jsem skoro rok ve funkci před rokem zhruba jsem tady eh, byl, seděl zhruba v tom stejném křesle, eh, kdy jsem absolvoval slyšení a vedl s vámi dialog. Eh, na jeho základě jste mě potvrdili ve funkci nového ředitele ECHA. A po roce práce, myslím, mohu říci, že mě velice fascinuje ta spolupráce vědy a politiky, toto rozhraní. A myslím, že za ten rok jsem rozhodně nestratil nadšení, ani mě to nepřestalo fascinovat a jsem velice rád, že teď se mohu soustředit na tu vědeckou uh, složku, když dříve jsem se soustředil na tu uh, politickou, takže jsem z toho nadšen a uh, chci říci, že uh, agenturami eh, hodně pomohla zaměstnanci, sekretariát eh, vlastně začít v té funkci, ale i členové eh, řídící rady, odvolací rady. Všichni byli se mnou velice trpěliví a pomohli mi zhostit se té nové funkce. Já jsem samozřejmě prošel všemi fázemi, nejvíc ten pocit ztracenosti, pak takové uh, líbánky a teď mám pocit, že konečně jsem do toho pronikl a chci do toho pronikat ještě více a provést agenturu uh, rokem 2019 dalším pětiletkou a připravit ji na další desetiletí a rád o s vámi o tom budu diskutovat. Pokud to jde o výzvy pro rok 2019 a i po něm, tak eh, pokud bych mohl, tak nejprve tady uvedu naše silné stránky a řeknu, jak tyto silné stránky nám mohou pomoci v plnění těch výzev. Eh, už jsem dříve věděl, než jsem se zhostil té funkce a teď to dobře vidím při práci se zaměstnanci, s výbory, s odvolací ledou a dalšími složkami ECHA, eh, že tady eh, máme takové společné porozumění pro to, jak uplatňovat právní předpisy o chemických látkách. Myslím, že se nám dobře eh, daří zajišťovat synergii mezi různými právními eh, předpisy. Eh, REACH, zakládající nařízení ECHA, je takovým hlavním strojem na produkci informací, které jsou potom využívány v dalších právních předpisech, které se provádějí. A proto máme velkou zodpovědnost za to, aby eh, ty znalosti, které máme třeba o pesticidech, byly poskytovány agentuře, Evropské agentuře pro bezpečnost potravin, aby oni potom mohli mít právní předpisy třeba pro kontakt látek s potravinami. To je příklad toho, jak je to propojeno. Takové jsou tedy naše pravomoci a možnosti, schopnosti. Eh, ty výzvy pro rok 2019 začal bych REACHem a zprávou o klasifikaci a označování, e, která mapuje nejrůznější opatření, jež poukazují na slabé i silné stránky stávajícího provádění. My v ECHA e, si to dobře e, uvědomujeme, známe závěry komise a ECHA jde správnou cestou, ale stále je před námi ještě hodně práce, ještě toho musíme dost vylepšit. REACH jako takový je také účinný. To znamená, že mechanismy v rámci Ríče REACHe plní své cíle, ale REACH ještě eh, není dostatečně efektivní, musíme tu efektivitu ještě zvýšit a eh, máme ještě před sebou dlouhou cestu, než dosáhneme všech cílů, které jsou vytyčeny v souvislosti s REACHem, které jsou vytyčeny v souvislosti s udržitelným eh, rozvojem v oblasti chemických látek. Takže směr je správný, ale ještě toho musíme hodně dohánět. E, my v ECHA a já, jakožto e, výkonný ředitel, jsme připraveni se zhostit této výzvy e, formou našeho pracovního programu, další práce na základě zkušeností, které jsme nakumulovali dosud. Máme tedy pracovní program pro rok 2019 a další roky. Také tady jsou výzvy u dalších právních předpisů, které provádíme. Já jsem mluvil o REACHy a klasifikaci a označování. Pak ještě provádíme další dva právní předpisy. Je to text o biocidech, to je taková malá sestřička pesticidů v souvislosti s nařízením o mm, přípravcích na ochranu rostlin. Tady zaostáváme v eh, programu eh, revize. Eh, máme méně povolení na úrovni EU, to je taková novinka u biocidů. Eh, dnes hm, firmy mohou požadovat celoevropské povolení eh, u biocidů. A tady trochu zaostáváme s tímto programem a to znamená, že právě nemáme třeba eh, dostatek zdrojů v té oblasti. A tady je výzva, jak urychlit provádění toho programu a jak také stabilizovat příjem v souvislosti s tím programem biocidů. Pak máme právní předpis, který e, uplatňuje Rotterdamskou úmluvu, nebo provádí Rotterdamskou úmluvu, což je asi nejdůležitější úmluva v naší oblasti. Zajišťuje, aby se informace e, šířily po světě o nebezpečných chemických látkách a o jejich bezpečném užívání. Ta úmluva byla velice úspěšná, což v zásadě znamená, že máme více práce, než jsme čekali, ale zvládáme to. A myslím, že také stojí za zmínku, že Úspěch této umluvy eh, je v tom, že napomáhá bezpečnému nakládání s těmi nejnebezpečnějšími chemickými látkami. A potom pro rok 2019 a dále v ECHA eh, máme nové úkoly, jsme velice na to hrdí a jsme za to vděční, ale myslíme si, že i naše eh, schopnosti dosahovat synergie u našich eh, úkolů eh, je třeba zlepšovat, musíme také zajišťovat konzistenci s evropským právem. Já to považuji za naši silnou stránku, právě tuto schopnost zajišťovat synergii a konzistenci, ale samozřejmě vždycky je to výzva. Teď máme tedy postup spolurozhodování, kdy Eh, rada a parlament společně eh, podporu eh, pro zkoumávají nařízení o POPS, které uplatňuje Stockholmskou úmluvu, pak také chceme zajistit podporu Národním centrum pro jedy, zajistit jim poradenství, Eh, co třeba dělat v případě eh, první pomoci, když například nějaké dítě eh, vypije nějaký saponát a podobně. Také se snažíme pomáhat DG Employment, to se týká otázky mm, bezpečnosti při práci, zvláště při práci s chemickými látkami. A také máme e, úkol vytvořit databázy, kde budou obsaženy informace o chemických látkách a materiálech v souvislosti s oběhovým hospodářstvím a nakládání s odpady. Je nám ctí, že se můžeme zhostit těchto nových úkolů a určitě to byla z vaší strany dobrá investice. Je to namáhavé pro naše zaměstnance, ale jsme připraveni. Když se podívám do budoucnosti, do dalšího desetiletí nebo při nejmenším pětiletí, tak eh, před námi stojí dvě velké výzvy. Za prvé, dokončujeme strategický plán, který má vytyčit směr, kterým se ECHA bude během posledních pěti let ubírat. A tady vidíme tři velké priority, kterými bychom se rádi věnovali. Za prvé, ještě lépe chceme identifikovat nebezpečné chemické látky, vyhodnotit je a poskytovat Evropské komisi dostatečné informace k tomu, aby je mohla dobře regulovat. To je první priorita. Druhou prioritou bude pomoci zajistit předávání informací od těch, kteří mají ten informace k bezpečnosti chemikálií, jako třeba od nás, dalším částem dodavatelského řetězce až ke spotřebitelům, tak aby následně tyto chemické látky mohly používat bezpečně. A třetí prioritou je integrace. Jak REACH, tak COP jsou zásadní legislativní nástroje, které mají návaznost na desítky dalších evropských legislativních nástrojů a my chceme zajistit, aby práce, kterou odvádíme my, byla eh, za, zahrnuta do zbytku evropského AKI. A také tím chceme přispět mezinárodním programům Evropské unie v oblasti chemických látek a určitě se tady dá přispět mnohým. To jsou tedy tři strategické cíle a priority, které mají také souvstažnost se závěry zprávy Evropské komise, která konstatovala, že Stále ještě existuje potenciál posílit konsistentnost a synergii jak na úrovni Evropské unie, tak mezinárodně. A když se podívám do trochu vzdálenější budoucnosti, tak je také potřeba se podívat na víceletý finanční rámec, o kterém diskutujete i vy. My máme za to, že naše agentura může sehrát klíčovou roli k zajišťování další synergie a konzistentnosti s jinými legislativními texty. Takže pokud to vy a rada a komise tak budete chtít, tak se určitě eh, budeme snažit o stabilní financování ve víceletém finančním rámci. Pokud stabilní financování dostaneme, tak budeme schopni pokračovat ve své práci a integrovat ji s dalšími legislativními nástroji u kterých máme znalosti a kompetence, kterými můžeme přispět. Tolik tedy úvodem a budu se těšit na diskusy. Já vám také děkuji za prezentaci a nejprve chci dát slovo kontaktní osobě výboru, pane, panu Pírohatovi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také vám, pane řediteli, za představení konkrétních informací a zprávy o činnosti ECHY. Byl jste jmenován 1. ledna 2017 do funkce, takže máte v podstatě za sebou poměrně eh, nedlouhou působnost, nicméně určitě to stačí pardon, roku 2018, ne 2017. Takže máte za sebou víceméně 10 měsíců, ale to je určitě dostatek na to, abyste už tak se mohl vyjádřit k tomu, jak vypadá situace. Hovořil jste o hlavních strategiích ECHA, hovořil jste o tom, že chcete zvýšit přidanou hodnotu v oblasti identifikaci a látek, které možná působí obavy že také chcete, aby ECHA působila i vědecky a výzkumně a že obecně se snažíte zlepšit jakost práce v oblasti chemikálie a jejich bezpečného užívání. Já jsem si vyslechl vaše vystoupení. Také jsme se setkali dnes ráno, to nebudu jaksi zakrývat. Mluvili jsme spolu před začátkem tohoto výboru. A jak jsem říkal tehdy, Zajímaly by mne závěry týkající se nařízení REACH, především v souvislosti s delšími plány vytváření eh, dobré databáze pro registraci. A také by mě zajímalo, jak to vidíte s návrhem případných nových regulačních aktů eh, v oblasti odpadů, centra skladování jedovatých látek a biocidních látek. To si myslím, že je věc, ve které máme pořád ještě mezery. Rok 2018 byl pro nás důležitý. Byl to určitý přelomový rok e, u registrací, jinými slovy tedy firmy, které publikují, či eh, vytvářejí, pardon, vyrábějí či dovážejí více než jednu tunu těchto látek ročně do Evropské unie, se museli registrovat a museli registrovat své látky. Já se k tomu samotnému programu ještě vrátím, ale chtěl jsem říct, že by mě zvláště zajímaly informace v tom smyslu, jaké látky byly dováženy do jakých zemí. Já si uvědomuji, že to je možná citlivá otázka, která naráží na obchodní tajemství, ale na druhou stranu potřebujeme transparentnost u těchto informací. A zajímalo by mě také, jak probíhala tato registrace těchto látek a jejich pouštění na evropský trh. Jedním z hlavních problémů je kvalita registračních údajů. Různé zdroje říkají, že jedna třetina látek, které se prodávají v Evropě, působí určité pochybnosti v tom smyslu, jestli tedy naplňují bezpečnostní normy. Já vlastně jenom tady opakuji to, co se říká a proslýchá na veřejnosti, že v podstatě ten přítok chemických látek na evropský trh je nekontrolovaný. Takže si myslím, že tady by ECHA určitě měla sehrávat aktivnější roli. Pochopitelně v součinnosti s dalšími orgány a s členskými státy EU. Jako politika, jako lékař musím říci, že prostě si nemůžeme zahrávat s bezpečností a se zdravím lidí a zvířat. Nařízení Rich vychází ze zásady, že důkazní břemeno leží na firmách, které vyrábějí tyto látky a ty musí prokázat, že ty látky jsou bezpečné ještě předtím, než se začnou prodávat na našem trhu. A také tyto firmy musí představit bezpečnostní zprávy. Bohužel, a tady cituji politiko, podle německých orgánů jedna třetina, konkrétně 32 z 1840 registrovaných chemikálií, které mají na starosti v rámci REACHe, nepředložila věrohodné bezpečnostní zprávy. Takže atmosféra určitě není v pořádku. A Myslím si, že si to vyžaduje opravdu věcnou diskusi. Pochybnosti týkající se rozhodování echa u chemických látek tady také vznikla a říkám to také v souvislosti se závěry výboru PEST, ale také pravda proslýchá se to na veřejnosti. Takže co je potřeba udělat, aby ECHA byla transparentnější a důvěryhodnější? S tím, že tedy u jedné třetiny chemikálií nemáme k dispozici žádné studie týkající se bezpečnosti, nebo při nejmenším ne uh, řádné, no tak prostě Já si myslím, že není možné to vysvětlovat tak, že sice ty zprávy nemáme, ale že ty látky stejně nejsou škodlivé. Probíhají tady nezdravé a kontroverzní diskuse a je prostě potřeba se proto zabývat registrací. To je první krok. Pokud registrace neproběhla řádně a podle postupu, no tak eh, a pokud nebylo vyhodnoceno bez, pokud nebyla vyhodnocena bezpečnost, tak prostě ta registrace nemůže vést k pozitivnímu výsledku a ta látka nemůže být puštěna na evropský trh, protože to bude nedůvěryhodné. Takže potřebujeme, aby registrace probíhala řádně. Názory některých poslanců, že je potřeba zveřejnit veškeré údaje, například které firmy v rámci registrace neposkytly úplnou dokumentaci, eh, jsou opodstatněné. A myslím si, že by bylo dobré se také zamyslet nad tím, že bychom opravdu zveřejnili tyto údaje. Já si uvědomuji, že to je citlivá záležitost, ale myslím si, že je opravdu potřeba, aby ECHA fungovala důvěryhodně a aby to byla skutečně rozhodná agentura, protože tyto věci jsou zásadní, týkají se totiž bezpečnosti a zdraví lidí a zvířat. Děkuji. Děkuji. Paní Rybaty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítejte v našem výboru, pane řediteli. Já bych měla konkrétnější otázku. Je fakt, že německá agentura pro ochranu životního prostředí a BFR na vás velmi zautočila v oblasti glyfosátu. A mě by zajímalo, jak to teď ve skutečnosti vypadá. Máme 100 000 molekul, které používáme v Evropské unii, teď vytvořili ECHU v roku 2017, máte ty molekuly hodnotit a mě by zajímalo, jak se tady rozdělují pravomoci. Od roku 2015 výrobci musí registrovat své látky a zajímalo by mě, jak se k tomu stavíte vy, protože vím, že vy jste tam opravdu měli tisíce těch regeračních záležitostí, um, žádostí um, mezi lety 2008 až 2017. Jak říkal kolega, u všech těchto látek neproběhla kontrola nebo bylo zhledáno, že nejsou v souladu. Tak jak se k tomu vyjádříte? A potom ještě další věc, kterou nám poslala eh, výbor PEST. Řekněme, že já jsem výrobce, že vám pošlu žádost o registraci, pokusím se předložit všechny studie, vy se na ně podíváte a potom umožníte prodávání této aktivní látky a až potom se tedy půjdete podívat do obsahu, jestli je to všechno úplné a jak to vypadá s, toxi- s toxičností dané látky. No to nám teda připadne pra- problematické. Protože vy tou registrací vlastně umožníte výrobci, aby tu látku prodával. A až potom se klidně může ukázat, že ta látka je šíleně toxická. A potom říkáte, že musíte analyzovat 100% registrovaných údajů. Je, pardon, 5%, to by nemělo být 5%, to by mělo být 100%. A říkáte, že na to potřebujete více peněz. No tak dobrá, ale kolik? Kolik peněz potřebujete, kolik odborníků potřebujete, je potřeba hovořit konkrétně. Teď k biocidům. Mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte. Nějaká, vědna, nějaká vyhodnocovací komise, proč tam vůbec zvete zástupce, zástupce průmyslu? Máme tady vůbec otázku eh, střetu zájmu. Když vyhodnocujete ty eh, biocidy, tak tam prostě mají být zástupci členských států a ne zástupci průmyslu. Takže mám konkrétní otázky a ráda bych na ně dostala konkrétní odpověď. A jestli můžu dodat, že pokud je potřeba něco zlepšit, tak je to potřeba udělat teď. Takže prostě můžete říct poslancům, problém je, jsou tam a tam, dá se to zlepšit tak či onak. Ale ta zpráva z BFR, tak si je dosti drsná, ne? Děkuji, pan Eko, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkujeme také panu Hensnovi za úvod. Z otázek, které jste dostal, už vidíte, že jsme byli trochu překvapeni vaším úvodem. Já tedy určitě jsem. Moc dobře víte, že nedávno se dostaly na veřejnost informace. Vy jste říkal, že to jsou věci, které byly známé, což teda neznamená, že by to bylo o nic lepší nebo o nic horší. Je to pořád stejný problém. Jedná se tady opravdu o základy rýče. Začalo se v roce 2007 a od roku 2010 prostě je potřeba dokončit tyto agendy a ECHA je odpovědná za kontroly. Teď za deset let přijdeme k závěru, že u jedné třetiny nedošlo k dokončení celého procesu, tak v tom případě ECHA lhává. I když říkáte, no, ale my můžeme zkontrolovat jenom 5% podle zákona. No tak kolik těch složek máte? 40 tisíc. Zkontrolujete 5%. Kolik případů jste stáhli? 4, 5? No to je výrazně méně než kdybyste opravdu provedli žádnou kontrolu u 5%. Směrnice REACH je zcela jasná. Pokud nedáte údaje, nemáte přístup na trh. To je hlavní zásada REACHe. Nedáte data, nemáte přístup na trh. Pokud u jedné třetiny ta dokumentace nebyla úplná, tak nemají co dělat na trhu. A přitom tam jsou. Tak co s tím Echa dělala? Kromě toho, že řekla, že dokumentace nebyla úplná a předala to národním orgánům. Tak to si opravdu budeme hrát na to, že vy to budete předávat vnitrostátním orgánům a ty zase potom zpátky evropským? Tak chcete obnovit důvěru v evropské agentury? Té jsou odpovědnosti vyplývající z rýče. Nedáte data, nebude přístup na trh. U jedné třetiny máte, ty, máte to dokumentace neúplnou, tak je prostě potřeba, aby ECHA a vy jste se tomu postavili čelem. My neříkáme a priori, že ty chemikálie jsou nebezpečné, my to prostě nevíme. A přitom se jedná o chemikálie, kterých se prodává velký objem. Představuje to 95% objemu chemických látek na evropském trhu. A u jedné třetiny z nich nemáme základní toxikologické údaje, protože ta dokumentace byla neúplná. Takže je prostě potřeba, abyste začali jasně komunikovat o tom, u jakých dokumentací jste provedli co a proč ty látky jsou pořád na trhu. A proč teď tady předkládáte nějaké memorandum o porozumění, jako letos v létě, kdy zase hovoříte o kvalitě údajů? To je retorika, kterou už nám ECHA předkládá léta. Tady nejde o to, že ty údaje jsou nekvalitní, jde o to, že je nemáte vůbec. A tím porušuje tím se porušuje evropské právo a musíte s tím něco dělat. Pokud říkáte, no, potřebujeme více lidí, tak tam řekněte, kolik jich potřebujete. Protože se prostě nemůžete za to schovávat. Tady jde o bezpečnost našich občanů. Musíme si být stoprocentně jasní, že je všechno v pořádku. Ano, no, stoprocentně to je možná příliš mnoho, to se nám nikdy nepovede, ale alespoň si musíme být ze 100% jistí, že byla předána úplná dokumentace, protože to chce právo a vidíme, že není. A je to problém. A Echa už roky vykládá o tom, že to chce zlepšit. Ale jediné, co vidíme, je nějaké memor- memorandum o porozumění s chemickým průmyslem, kde se asi říká, aha, no jo, my víme, že to je složité. Mně je to úplně jedno, že to je složité. to je povinnost, kterou jsme dali do líče, a následně oni musí tu dokumentaci předložit a musí se o to postarat, že je úplná. A vy se musíte postarat o to, že zákon naplňují. A pokud ne, tak jejich látky nemají co dělat na trhu. A přitom tam jsou a je to váš problém a vy ho máte vyřešit a musíte ho vyřešit rychle. A ne, aby se zase další rok vykládalo anebo se uzavíraly nějaké memoranda o porozumění s chemickým průmyslem. Thank you very much and, uh, I... Děkuji mnohokrát. Nyní doktor Martin, pokud tedy má nějaký příspěvek, stanovisko či dotazy. Zástupce Evropského parlamentu eh, v rámci konné rady ECHA. Takže z tohoto titulu se nyní vyjádří. Vážený pane předsedo, členové Evropského parlamentu, eh, ráda bych využila tedy eh, této příležitosti za to, abych poděkovala, že jste mě jmenovali jakožto zástupce Evropského parlamentu do správní rady. Eh, letos skutečně dochází k výrazným změnám, máme celou řadu výzev před sebou, oslavili jsme desetileté výročí a bylo možné tedy vyhodnotit, čeho se nám podařilo eh, dosáhnout eh, v rámci tedy 28 eh, členských států. Řešili jsme nové regulatorní režimy, stávající režimy v zemích jako je Čína, Korea, Malajzie, Tajvan, Turecko, Rusko. V roce 2018 jsme rovněž řešili lhutu pro eh, registraci eh, látek eh, a je tady problematika Spojeného království, příprava a logistiky, logistika i v návaznosti na Brexit. Došlo k celé řadě změn, máme nového výkonného ředitele, a e, před sebou máme ještě celou řadu dalších e, výzev. E, registrovalo se 22 000 látek v rámci REACH. Je třeba zlepšit kvalitu dokumentace. To je neustále bod na pořadu jednání koné rady. Rovněž máme i nové úkoly, příprava nové databáze u chemických látek a já velice eh, jménem občanů i výzkumníků vítám i tuto iniciativu, protože je třeba se zabývat výzkumem nových technologií, eh, je tady eh, otázka složení nařízení by mělo přinést eh, změnu v této oblasti a my eh, chceme tedy dosáhnout výsledku. Eh, do určité míry to závisí i na podpoře evropských institucí, včetně Evropského parlamentu. Potřebujeme k tomu příslušné rozpočtové zdroje. Rád bych vás vyzvala, abyste se na mě kdykoliv obrátili jakožto na zástupce Evropského parlamentu a já se pokusím vám odpovědět v rámci svých znalostí a poskytnout příslušné informace. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní komise, pan Flue, pokud eh, k tomu něco máte. Ne? Jenom eh, velice stručně děkuji za slovo. Eh, pan Hansen od, na o tom již eh, hovořil. Eh, pokud jde o ty dodatečné úkoly a zdroje, my jsme eh, s ECHA velice úzce spolupracovali tak, aby tedy ECHA i v rámci těch nových úkolů byla plně operativní a spolupracujeme na tom i s příslušným rozpočtovým orgánem komise, tak aby registrace mohly být dokončeny a e, je to i problematika, která se řešila v rámci e, revize, e, se kterou byl parlament seznámen, na jaře tohoto roku a mm, implementovali se akce, které se nevážou pouze na registraci, ale probíhala i ta expertní zasedání. Některá ta zjištění byla poměrně alarmující a Eh, jenom to eh, potvrzuje, že je třeba pokračovat v té práci a jít eh, případně i nad rámec toho, co bylo zjištěno v rámci revize Eriče. Děkuji, máme tady celou řadu zajímavých dotazů a poznámek, takže dám slovo panu Hansenovi, výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, tak aby mohl reagovat a případně zodpovědět ty otázky, které tady zazněly. Děkuji mnohokrát. Já se samozřejmě pokusím eh, odpovědět. Děkuji eh, členům za ty dotazy a eh, omlouvám se, pokud tedy te moje úvodní poznámky nezodpověděli vše, co jste očekávali. Měl jsem tady celou řadu bodů, tak jak o tom pojednává ta zpráva komise, a e, samozřejmě já se zavazuji k tomu, že budeme řešit všechny ty body, které zazněly. E, pokud jde tedy e, o plnění předpisů, tam se na to ještě podrobněji zaměřím na závěr, ale ano, Echa bude pokračovat, je to naší náplní práci, práce, je to naše povinnost. Eh, stejně tak činil i můj předchůdce v rámci eh, agentury a my budeme také v tom pokračovat. Ano, eh, jsme také znepokojeni výstupy studie a mohu potvrdit, že to je v souladu se studiemi a informacemi, které my jsme interně také prováděli a měli jsme já, my nebudeme skutečně nic zakrývat, eh, proto jsem eh, mimo jiné i tady. Eh, v žádném případě naším záměrem není cokoliv skrývat. Možná bych trochu začal celkou situací registrace, situace ohledně databáze a s tím spojených registrací a biocidní přípravky a pak se dostanu problematice memoranda eh, porozumění eh, s příslušným odvětvím, jak by to mělo fungovat eh, a jak by to mělo vést k naplnění tedy těch požadavků a uvidíme, zda ty moje odpovědi budou dostačující. v rámci REACHe, a tady záměrně budu hovořit my, protože to není institucionální, eh, když jsme připravovali eh, REACH v rámci eh, komise, tak jsme činili určitá rozhodnutí, jaký model tedy chceme implementovat a měli jsme různé modely, buď stávající systém, Eh, stávající eh, chemické látky, 99% chemických látek by se tedy mohlo používat tak, jak by průmysl chtěl, bez jakéhokoliv regulatorního rámce. Eh, další extrém byl systém schvalování, kdyby každá ta dokumentace musela být ověřována příslušným orgánem a pouze na základě toho by byl umožněn přístup na trh a e, kontrolovalo by se, zda tedy e, ta dokumentace e, splňuje všechny požadavky a teprve poté by byl přístup na trh. Když se budeme na ten počet těch registrací více než 20 tisíc látek, tak samozřejmě ten systém schvalovací, kde bychom schvalovali více než 20 tisíc látek, to by vyžadovalo mnoho, eh, mnoho let, mnohem více než v současné době, než bychom to všechno prošli u, eh, u biocidních látek. Eh, tam nám jich ještě zbývá více než 20 tisíc v rámci REACHe. Takže to rozhodnutí zákonodárců bylo takové, že tento systém by nefungoval, takže budeme jsme zvolili takový hybridní systém, kdy eh, tedy je třeba předkládat eh, dokumentaci, která musí být eh, kompletní a následně orgány ex post kontrolují schodu. A to, co nyní provádíme, ex post provádíme kontroly a mm, skutečně potvrzuji a nezakrývám, že jsme znepokojeni. Ale ten systém je takto nastaven pro eh, firmy, mohou zůstat na trhu, nejsou na trhu eh, nelegálně. Eh, je to nastaveno tak, že ty, ta dokumentace musí být kompletní s tím, že některé části třeba nesplňují ty požadavky, ale k detailu se dostanu později. Pár čísel máme více než 20 eh, tisíc eh, látek eh, na trhu EU, které jsou v rámci systému REACH. Všechny měly kompletní dokumentaci a to je dokumentace toho, jak průmysl sám o sobě reguluje chemické odvětví. My se musíme podívat na tu eh, dokumentaci, eh, zda tedy ta regulace je v pořádku, či zda eh, je třeba přijmout další kroky. Členové správní rady i za Evropský parlament hovořili o tom, že tam je tedy ta lhůta, zda všechny ty látky jsou v systému, vše je regulované a nyní bychom měli mít lepší trh než dříve, kdy ten systém nebyl eh, žádný, ale v tuto chvíli ještě nejsme tam, kde jsme chtěli být a k tomu já se ještě dostanu. Když se podívám na databáze, eh, jedna eh, z pravomocí, kterou máme, kterou jsme nastavili a jsem velice rád, že takto to bylo schváleno, protože my jsme hodně investovali do těchto IT nástrojů. Jsme agenturou, která Eh, je velice eh, zaměřena na eh, informační technologie, tak abychom byli schopni zpracovávat data, abychom byli schopni zveřejňovat informace velice efektivně, velmi rychle, bez přílišných manuálních zásahů a díky těmto schopnostem, které máme v rámci vývoje různých databází, například středisko pro jedy, které jsem zmínil, Máme tedy podporu členským státům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kdy máme tedy krizovou eh, linku, eh, kde máme přístup eh, k chemickým odborníkům. A snažíme se připravit databázy i pro rámcovou směrnici o odpadech, tak Eh, abychom eh, byli schopni poskytnout informace ohledně recyklaci a eh, těch, této problematice a o látkách, které, nebo o výrobcích, které by měly být bez přítomnosti chemických látek. Takže to je takový inovativní systém a je tady hm, tedy i ten okruh recyklace. To je tedy oblast, kde musíme eh, diskutovat s komisí o těch odpovídajících eh, zdrojích. Eh, bohužel tam ehm, ve vašem výboru i na plenárním zasedání byl ten pozměňovací návrh ohledně zdrojů. Takže my v tuto chvíli, zatím tím, že to neprošlo, řešíme tu otázku zdrojů. Máme tady tu příslušnou směrnici v databázi, což byl tedy přínos Evropského parlamentu v rámci vyjednávání a e, spolu se zástupci komise se snažíme nalézt řešení. A v rámci vývoje těchto databází e, se snažíme dosahovat e, synergických efektů, využít struktur, využít know-how, IT zdroje, takže jsme schopni eh, ten vývoj zajistit levněji, než eh, by eh, to bylo realizováno jinde. Pokud jde o transparentnost a biocidní látky, díky naší IT infrastruktuře jsme schopni s omezeným manuálním zásahem. Máme tedy eh, dva eh, pracovníky na plný úvazek, úvazek a ti eh, zvládnou tedy tisíce a tisíce dokumentací díky IT infrastruktuře, takže i s malým počtem zaměstnanců takto pokryjeme Evropu a zveřejňujeme 99% informací, které získáváme od průmyslu, požadujeme

aby případně eh, tam zmiňovali tu problematiku důvěrnosti, je to za, za úhradu a eh, v některých případech s důvěrností informací nesouhlasíme a jsme schopni to uveřejnit a pouze v, u pár eh, procent složek máme takovéto doložky důvěrnosti, takže i ze strany průmyslu ty požadavky nejsou příliš rozsáhlé a většina je tedy volně dostupná na internetu. Pokud eh, máme tedy složku, kde ta data nejsou v pořádku, tak eh, všichni to vidí na eh, webových stránkách s názvem společnosti a s příslušnými daty. My sami neříkáme, že ta složka nesplňuje požadavky, ale poskytujeme všechny informace tak, aby se každý na to mohl sám zaměřit a je tam uvedeno i název firmy. Eh, biocidní látky v návaznosti na transparentnost. Ano, tam je, eh, jsou zástupci eh, průmyslu, ale i další zúčastněné strany, takže to nejsou pouze zástupci průmyslu, ale jsou tam i zástupci nevládních organizací, spotřebitelů, odborových organizací a další zúčastněné strany a Eh, držíme se tedy guidelines komise pro expertní skupiny tak, aby tady byla, eh, bylo vyvážené zastoupení jednotlivých eh, uživatelů, tak, abychom zajistili, že všechny ty názory budou zohledněny ještě předtím, než bude přijeto rozhodnutí. Takže držíme se technické, vědecké diskuse, politické signály, těmi se nezabýváme Eh, nebo někdy je dokonce eh, ukončíme uprostřed, eh, uprostřed věty v rámci diskuse. Proč tam máme zástupce průmyslu, například u biocidních látek? Je to tedy požadavek při průmyslu. Někdy i to využití v průmyslu není vždy úplně jednoznačné, není jasné, tak abychom zabránili tomu přemrštěnému eh, písemnému procesu, kdy budeme vyžadovat další a další informace, tak eh, máme zástupce průmyslu, kdy s nimi otevřeně diskutujeme a jsou tam i zástupci eh, odborníků z řad členských států. Pokud jde o tu studii, možná nejprve pár čísel. My jsme odvedli práci, já se tady nějak neobhajuji, ale eh, chci říct, že provádíme kontrolu, eh, tedy schody, a eh, splnění všech předpisů. Já naprosto souhlasím s tím, že to není zatím dostačující, že to není dostatečné, ale máme zatím 700 látek, na které jsme se podívali a u těch 700 jsme vyhodnocovali veškerá relevantní data. Takže z těch 700 dvě třetiny potřebují eh, doplnění dat. To znamená, že ta data poskytnutá průmyslem nejsou eh, v souladu eh, s REACHem a je třeba provést tedy další testy tak, aby to splňovalo regulatorní rámec REACHe, tedy dvě třetiny ale eh, my nevybíráme náhodně ty látky, my vybíráme ty látky, eh, kde je velká pravděpodobnost, že, ten, eh, že ta neschoda tedy tam bude. Využíváme naše IT nástroje díky agentuře a její infrastruktuře, takže se zaměříme na ty látky, kde je vyšší pravděpodobnost, že ta schoda tam nebude a rovněž eh, se zabýváme těmi, kde jsou velké objemy, kde je ta vysoká eh, expozice. Eh, a u těch dvou třetin tedy je potřeba doplnit ta data, takže vzhledem k těm důvodům, které jsem uvedl, se nejedná o systém schvalování, Eh, nebyli bychom schopni vybudovat ten systém eh, schvalování, eh, bylo by to příliš rozsáhlé a my tady potřebujeme pouze dosáhnout té schody u této dokumentace. Takže to bylo pár čísel a jak tady postupujeme? Ano, jsme znepokojeni, naši pracovníci jsou znepokojeni. V současné době pracujeme na finalizaci pracovního programu na rok 2019 o kterém budeme diskutovat a bude se to schvalovat na správní radě v prosinci a e, problematika tedy, e, tato problematika e, v souladu s předpisy je pro nás naprosto prioritní, bylo to uvedeno i v televizní zprávě komise, takže my se již připravujeme na rok 2019, je to skutečně velká priorita a co to tedy znamená, Eh, snažíme se eh, skutečně eh, přesunout na to dodatečné zdroje, vyvinout ještě větší úsilí a Činili jsme tak v posledních letech a osobně musím říct, za těch posledních deset měsíců se snažíme o to, aby ta rozhodnutí byla přijímána Eh, rychleji a provádíme eh, právní eh, vědecký přeskum na té nejvhodnější úrovně. Takže snažíme se dělat co nejvíce v rámci stávajících zdrojů a chceme jít i dál. Pokud bych měl uvést nějaká čísla, pokud máme jednoho zaměstnance na plný pracovní úvazek, tak ten je schopen provést přeskum pěti dokumentací za jeden rok na jednu osobu. Takže já tady zastupuji agenturu, která eh, vám tedy eh, má pomáhat. Eh, pokud se zaměříme na 100% všech velkoobjemových chemických látek, tak já jsem schopen vám říci, kolik času to zabere v rámci stávajících zdrojů a já předpokládám, že eh, budeme nadále efektivnější a efektivnější, takže budeme pracovat eh, eh, rychleji, budeme mít více zkušeností a já vám pak budu schopen říci, kdy jsme schopni to dokončit. Vy řeknete, kdybyste chtěli, abychom to dokončili, já vám řeknu, jaké zdroje k tomu potřebujeme. Takže mm, já tady mám čtyřkou stránku na které to mám uvedeno, můžeme o tom dále diskutovat, o těch eh, čísel, číslech. Ale každopádně je to eh, vysoká míra a priority, eh, je to na pořadu dne. Skutečně děláme, co můžeme a máme to naplánováno na rok 2019. Memorandum porozumění s těmi firmami neželezné eh, zástupci eh, průmyslu neželezných eh, kovů a združení Konkábl, což je zástupce petrochemického průmyslu. Tady nejde o to, aby, že, se snaž, že bychom chtěli nahradit to, co provádíme v rámci přeskumu schody, ale v některých oblastech ty vědecké poznatky jsou velice Eh, velice složité. Eh, ropný průmysl, to jsou tisíce a tisíce eh, látek a průmysl rovněž posuzuje rizika a testuje tyto látky a myslím, že je dobré využít jejich zkušenosti a následně my se rozhodneme, jak chceme postupovat. A v rámci těchto diskusí, to je Eh, obdobné, eh, jako když eh, máme před sebou žadatele o schválení, kdy tedy si vysvětlíme, co požadujeme, zda jsou přípustné nějaké výjimky či nikoliv. Takže jde o to, abychom poskytli jakousi asistenci, aby bylo možné dosáhnout tedy odpovídající dokumentace a je to efektivnější, než eh, vést ten formální rozhodovací eh, proces, eh, kdy se bude postupně vyjasňovat ty, ta jednotlivá témata. Takže je to s cílem efektivnosti, je to součástí tedy výměny informací, znalostí, zkušeností. A je to vlastně takový předzvěst toho legislativního procesu. Takže jsem připraven eh, dále poskytnout další eh, informace, pokud budete znepokojeni. V žádném případě se nechystáme cokoliv eh, skrývat a jsem připraven poskytnout ty další detaily. Děkuji. Thank you very much for this detail. Děkuji mnohokrát za podrobné a upřímné odpovědi na otázky a poznámky. Myslím, že určitě ještě můžeme hodně věcí vyjasnit a možná některé přímo tady a teď. Ale prosím, snažte se uh, hovořit v rozumné délce a budeme mít i příležitost pokračovat eh, v diskusi mimo tento uh, výbor. Nejprve pan Eckhout a potom paní Rivazy, aby mohli položit otázky nebo říct své komentáře. Thank you, Mr. Chairman. I'll Děkuji, pane předsedající, já budu stručný. Děkuji, pane Hansen a myslím, že tohle je právě diskuse, kterou musíme vést, eh, protože skutečně je to znepokojivé. Ale chtěl bych navázat na ta čísla, která jste uváděl. Vy jste říkal, že kontrolujete plnění předpisů u 700 což není 5%, ale směřuje to k 5%, ale dvě třetiny z toho vlastně byly výsledky, které ukázaly, že se neplní předpisy. A REACH se netýká jenom eh, povolení u vysoce znepokojivých látek. Ještě předtím tady je poptavka, aby eh, potom, nebo požadavek, aby ten ta přípravek plnil předpisy a pokud neplní, tak moje otázka je velice jednoduchá. Jaký je váš cíl pro příští rok? u těch eh, žádostí, které neplní požadavky, kolik tam bude těch, jež budou plnit a co uděláte za rok s těmi, kteří stále, které stále ty požadavky plnit nebudou. Paní Hryvazy, děkuji. Je pravda, že eh, se tady zvolil určitý model. Byla tady otázka, zda se bude dělat registrace eh, všech eh, žádostí a povolení z uvádění na trh. Vy jste říkala, že je veliké spoždění. Já jsem ochotná toto přejmout, zvláště u toho spoždění u chemických látek, ale mohlo se říci, že od takového a takového data všichni výrobci, kteří Eh, zavádí nějakou chemickou látku, bylo tam nejdříve tisíc tun ročně, teď je to jedna tuna ročně, takže ti všichni musí být registrováni a musí mít povolení, protože jinak jakou máme záruku my občané, že nejsme vystaveni toxickým chemickým látkám. Eh, podle toho současného postupu nelze zajistit, eh, zaručit ochranu lidského zdraví. A vy tady říkáte, no nebudeme mít čas a podobně a kvůli tomu se věci nedostanou na trh. Ale teď hrozí, že budeme všichni kontaminováni chemickými látkami a víme, jaká, jaká je krize zdravotní. Já bych tedy byla ráda, abyste nám řekl, tak teď je to povinné, je povinné prostě mít toto povolení chemických látek. A potom ještě jedna otázka, zákaz. Například říkáte, že řeknete, nebo zjistíte, že ta žádost nesplňuje požadavky. A když nakonec nahlašovatel neplní požadavky REACH, tak národní orgány mají odpovědnost za prováděcí opatření. To znamená, když ECHA řekne, tak ta žádost není úplná, tak ale členský stát musí říci, tak tu látku zakážeme? Takhle to je, nebo můžete to upřesnit, tak to funguje. Děkuji. A ještě eh, pan Pěcha naznačil, že by se chtěl vyjádřit. Máte slovo a potom dostane slovo pan Hansen. Děkuji bardzo. Možná tyle pět. Děkuji. Já jsem chtěl spíše poděkovat panu řediteli za to, že tady vystoupil v této otevřené diskusi a nesnažil se situaci eh, nějak zmírňovat a uznal, že i my, jak se musíme tady zajistit dostatečné finance pro agenturu, aby mohla realizovat stanovené úkoly. Pro mě je nejdůležitější důvěryhodnost agentury. Pochopitelně máme tady právní předpisy, máme REACH a řadu dalších věcí, nicméně pro mě jakožto zástupce lidu je nejdůležitější věrohodnost, protože já tady nezastupuji průmysl ani odborníky, ale lidi, kteří mi dali mandát. A lidi jsou znepokojeni. Diskutuje se o pesticidech, o skladování nebezpečných látek a lidé mají obavy. A zajímalo by mě, jestli byste mohl se trochu více věnovat jedné záležitosti, pane řediteli, která je důležitá pro řadu lidí. A to je nejenom v mé eh, zemi a to skladování jedovatých látek. Máte nějaký plán pro sledování skladování biocidů a jiných jedovatých látek? Prostě není to možné, abychom my vyváželi tyto látky do třetích zemí. To by žádný problém nevyřešilo. Takže ještě jednou děkuji a přeji vám hodně štěstí ve své práci. Thank you very much and... Děkuji. Nyní tady má slovo pan Hansen, aby mohl uzavřít diskusi. Děkuji mnohokrát. Začnu tím posledním příspěvkem. A děkuji samozřejmě za tu otázku týkající se důvěryhodnosti a spolehlivosti nakládání s odpady. Já si myslím, že EU má rozhodně vůdčí úlohu v tom, že se snaží dohlížet nad chemickými látkami a řeší to i na mezinárodní úrovni. A pak tady jsou čísla, která jsou samozřejmě základem pro to, abychom mohli budovat důvěryhodnost a důvěru, ale také e, úspěšnou spolupráci v oblasti chemikálí na mezinárodní úrovni. Bez důvěryhodnosti to nejde, to je nezbytný předpoklad e, naší práce. Pokud nejsme spolehliví a nejsme důvěryhodní, v očích e, ostatních, tak pak samozřejmě ta naše práce není dobrá. Je to ukazatel toho, zda postupujeme dobře. Na druhé straně, pokud se nám toto podaří, eh, tak eh, eh, musíme také chránit občany, protože hledisko voliče je důležité, je kritické a pokud uspokojíme toto kritické hledisko, tak je, znamená to, že pracujeme dobře. Pokud jde o otázku na skladování, možná bych ještě měl říci, když se dívám na práci Echa a na ten můj drobný příspěvek do té dlouhé historie, je, že mohu konstatovat, že tady jsou dvě věci, které jsou důležité při dosahování důvěry a zároveň i spolehlivosti. Jednak, že jsme schopni přesvědčit občany, ne přesvědčit, to je jako, že kdybychom je přesvědčovali o něčem, co není pravda, ale prostě ukázat jim, že eh, zvyšujeme efektivitu své práce. To znamená, že ty peníze, které eh, vynakládáme, se utrácejí dobře. A ta druhá věc, to je konzistence. To je jedno z věcí v pozadí diskusí o glyfosátech, kde existovaly ne- nekonzistentnosti a to potom vyvolávalo nejistotu, ale mohl bych uvést i další příklady, ale to bychom museli mít víc času. A ta nekonzistentnost tam může být z dobrých důvodů, ale je to potom obtížné vysvětlovat. A jedním ze základních eh, způsobů, jak dosáhnout důvěryhodnosti a spolehlivosti, je právě pracovat na synergiích a konzistentnosti. Já si myslím, že ECHA v oblasti chemických právních předpisů má schopnost, možnost, potenciál a schopnosti zajistit právě tyto synergie a konzistentnost tím, že plní další úkoly týkající se mm, právních předpisů v oblasti chemikálií. A to je určitě důležité pro důvěryhodnost a spolehlivost. Z hlediska odpadu já se zabývám chemickými látkami 30 let, jak už jsem říkal, eh, v tom slyšení před rokem je to moje vášeň, takže já se dívám na svět jako na eh, chemikálie, na te, tuto místnost jako mm, prostor z chemických látek až na pár organických látek, které tady jsou. Eh, a pro mě tedy otázka odpadů a mm, politiky v oblasti chemikálií Eh, to jsou eh, věci jiné. Já když se dívám na materiál, tak jej vidím jako směs mnoha chemických látek. A pro mě chemikálie a eh, nakládání s odpady musíme řešit společně a je to budoucnost, pokud se nám to podaří lépe integrovat. Jak se skladováním jedu? To, to zatím nespadá do našich pravomocí Eh, pokud máte na mysli skladování zastaralých chemických látek, to spadá pod eh, právní předpisy o odpadech, ale samozřejmě to, samozřejmě to navazuje i na znalosti a zkušenosti s chemikáliemi. Ale je to otázka především toho, jak nakládat se zastaralými eh, pesticidy, léčivy, chemikáliemi a tak dále. Takže určitě tady můžeme využít znalosti s nakládání s odpady. Nyní zpět k číslům. Ano, chceme navýšit eh, tato čísla. Nemohu teď říci, eh, možná to bude vypadat eh, jako výmluva, ale můžete se na mě obrátit zase za 12 měsíců, že jsem tedy pouze 10 měsíců ve funkci a pracujeme na pracovním programu, který musí být schválen v prosinci naší řídicí radou a to bude okamžik, kdy si vyjasníme, co přesně chceme udělat. Já se snažím a zaměstnanci ECHA také o to, abychom zjistili, které chemické látky jsou nejdůležitější z hlediska neplnění požadavků. A někdy je to ta, té práce více u jedné chemické látky než u jiné. My Nechceme, aby zaměstnanci ECHA byli odrazováni od řešení komplikovaných případů, které mohou mít veliký dopad a aby místo toho radši řešili případy jednoduché, které by vylepšily čísla. To je jedna věc. Já samozřejmě chci udělat hodně práce. Snažím se propojit oba tyto aspekty, zatím jsem to ještě eh, nezvládlo úplně, ale můžete se mě zeptat za 12 měsíců, eh, jaký jsme udělali pokrok v oblasti plnění předpisů a já vám určitě poskytnu odpověď. Máte teď z mé strany závazek, že za rok opravdu tu odpověď budu mít, budeme toho dělat více a budeme se více soustředit na plnění předpisů a požadavků. Jak to bude vypadat u přesného počtu žádostí, to nejsem teď schopen odhadnout. Náš cíl je 200 žádostí za rok. A chtěli bychom směřovat k dvěma stům látkám, to znamená, že bychom se skutečně zabývali látkami a budeme se snažit urychlovat toto úsilí, ale myslím, že pokud zjistíme 200 eh, látek, to už je 30 200 eh, látek, které pokrývají 30 trhu, tak je to lepší než třeba 300 látek, které ale mají dohromady menší podíl na trhu. Eh, uvidíme, řeknu vám za rok, jak eh, toto opatření bylo úspěšné a jak se nám podařilo vylepšit situaci. Děkuji mnohokrát, děkuji ještě jednou za to, že jste přišel, děkuji za otevřený a upřímný dialog. Určitě budeme v něm pokračovat i do budoucna v tomto duchu, jako tomu bylo dnes. Pokud jde o příští schůze výboru, budeme mít eh, schůzi 12. listopadu příští pondělí, potom 19. a 20. listopadu, to je pondělí a úterý za dva týdny. Tím jsme dospěli eh, ke konci dnešního zasedání výboru. Děkuji mnohokrát za účast, eh, za aktivní účast v diskusích a tím končím jednání. Děkuji. I realized I forgot one bit. Sorry. Well, you, you can... <laughs>